Chers collègues, euh, si vous le souhaitez. Vážení kolegové, zahájíme jednání výboru, takže se prosím posaďte. Chers collègues, euh, avant Vážení kolegové, než zahájíme naše jednání, musím vám bohužel oznámit smutnou zprávu nebo potvrdit úmrtí našeho kolegy Hance Jensena, který včera ráno zemřel na srdeční záchvat, patřil mezi nezařazené poslance. A prosím, kolegové, abychom na něj vzpomněli minutou ticha. Děkuji. Nous allons débuter notre réunion par la... Zahájíme jednání přijetím pořadu jednání. Návrh pořadu jednání máte ve svých složkách. Drobná změna, kterou bych chtěl navrhnout, je taková, že kolega Deva si přeje, aby jeho zpráva v bodě který je navržen na, dneš, na poslední bod, tak aby byl až dnes odpoledne. Takže um, pan Gerenc eh, souhlasí s tím, aby se jejich zprávy prohodily, takže zpráva pana Devy bude před zprávou pana Gerence dnes eh, odpoledne. Má někdo problém s touto změnou, že tady prohodíme body 14 a 15? Zdá se, že ne takže tím tedy pořad jednání je schválen. Pak další sdělení. Dnes dopoledne se scházíme v jiné místnosti, než která byla původně naplánována. Zdá se totiž, že v tom druhém sále jsou technické problémy, o kterých jsme se dozvěděli teprve včera večer. Doufáme, že ty problémy budou vyřešeny co možná e, nejrychleji, tak abychom už dnes odpoledne se mohli e, sejít v našem obvyklém sále A1G2, ale budeme vás ještě informovat, jak to vypadá. Dále bych vás chtěl informovat, že tady je doktor Mupege z Unii, který je nositelem eh, Sacharovovy ceny za rok 2014, je zakladatelem nemocnice v Ponzi eh, a bude tady eh, v pondělí 11. spolu s delegací pro parlamentní schromáždění AK té EU. Ho tady tedy přivítáme, budeme diskutovat o situaci na východě Demokratické republiky Kongo. Eh, pan Mokube tady bude přítomen při příležitosti Mezinárodního, filmu, dokument, Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech. Potom se bude účastnit eh, diskusního panelu s naší předsedkyní paní McEvanovou po eh, vlastně promítnutí filmu o mladých eh, konžanech, eh, kteří se snaží vystudovat. Vzhledem k významu eh, pana doktora, který tedy pomáhá ženám, které byly znásilněny, také bojuje za lidská práva, tak bych chtěl zúraznit tedy význam jeho návštěvy v našem výboru. Dále víte, že minulý víkend po Štrasburku respektive minulý víkend ve Štrasburku byl den otevřených dveří a teď bude v Bruselu v Evropském parlamentu a doufáme, že tedy bude hojná účast. Takže taková byla sdělení předsedy. Má komise nějaké oznámení pro nás? Nikoli. A přejdeme tedy k bodu čtyři na pořadu jednání volební pozorovatelská mise v Nigérii 2015. Vážení kolegové, tento důležitý bod se týká Nigérie, což je nejlednatější země subsaharské Afriky. A tato země čelí mnoha výzvám, nicméně v březnu došlo tedy ke klidnému předání moci při prezidentských volbách, což přivítalo mezinárodní společenství. Evropská unie tam měla volební pozorovatelskou misi pod vedením našeho kolegy Santiago Fisase Aixeli. Jeho předběžné závěry naleznete ve svých složkách. Minulý týden na plenárce parlament schválil usnesení k situaci Eh, v Nigeri, což je další eh, projev našeho zájmu o tuto důležitou zemi. A já tedy dám slovo kolegu Fisasovi, který nám představí předběžné závěry z té volební pozorovatelské mise. Takže kolego, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Milý pane milý předsedo, já jsem velice rád, že zase mohu být na tomto výboru. Eh, v minulém volebním období jsem tady byl jenom náhradníkem a teď jsem tedy plnoprávným členem a mám z toho rada, Jak říkal pan předseda, Měl jsem tu čest být jmenován do čela volební pozorovatelské mise v Nigerii. Doprovázela mě skupina poslanců. kteří se účastnili Eh, delegace pod vedením Javiera Narta, která se eh, záhy vrátila. Takže eh, dovolte, abych úvodem řekl pár věcí k situaci v Nigérii. Je to nejlednatější země v Africe, má 178 milionů obyvatel a je to také největší ekonomika v Africe, má velice rozmanité etnické složení, největší etnické skupiny na severu jsou Hausafulaniové, to jsou především eh, muslimové na jihu a jeho východě eh, je kmen, který je zase převážně křesťanský a na jeho západě v oblasti jezer, to jsou Jurubové, eh, kde je velice smíšená populace muslimů i křesťanů. Je tam přes, celkem přes 250 etnických skupin, ale pokud to tedy zjednodušíme, tak v hrubých rysech to vypadá takto. Probíhaly tam krátká období civilní vlády, asi 30 let vojenské vlády. V roce 99 byla zřízena čtvrtá nigerijská republika. Nigerie momentálně prochází nejdelším obdobím civilní vlády, kdy byly volby v roce 99, 2003, 2007 a 2011. A Evropská unie vysílala eh, volební pozorovatelské mise na troje poslední volby. Nigerie je federální republika s prezidentským systémem, eh, dosti se to podobá systému v USA. Má tam tedy dvoukomorový parlament, je tam poslanecká sněmovna a senát 36 států plus Abuja, což je federální hlavní město a každá, eh, každý ten stát má také své, svou poslaneckou sněmovnu a má určité pravomoci. Eh, ten, je to tedy federální systém, a ve volbách to funguje vlastně většinově, to znamená ten, kdo dostane nejvíc hlasů, tak získává křeslo. Tolik tedy k volebnímu systému. Opozice byla poprvé sjednocena, protože dosud tam byl vlastně jediný, jediná strana PDP, která vyhrávala ve volbách, která, které možná nebyly úplně uh, Eh, čisté, ale bylo nepochybné, že ty volby vyhrávala, protože opozice byla roztříštěna. Tentokrát tedy poprvé opozice byla jednotná. A byli dva kandidáti v prezidentských volbách, dva hlavní kandidáti, ten končící prezident Jonathan Goodluck a zástupce opoziční strany eh, generál ve výslužbě Mohamed Muhari. Eh, jak jsem říkal, je to systém vlastně jako v Americe, to znamená prezident a viceprezident a je snaha tam zachovat rovnováhu, to znamená, když kandidát na prezidenta je křesťan, tak má viceprezidenta muslima a obráceně. Je to země důležitá, ale bohužel také tam hodně je rozbujelá korupce. Volby byly odloženy. Původně se měly konat v únoru, ale údajně kvůli bezpečnostním důvodům, zvláště na severovýchodu, kde tedy je sekta Boko Haram, tak bylo řečeno, že armáda tam vlastně musí řešit situaci a nemůže zajistit bezpečnost a proto se volby odložily a to jak volby prezidentské, tak e, volby do Senátu a do federálního parlamentu a i volby guvernérů v různých e, státech. To všechno se odložilo o šest týdnů. Já si myslím, že to byla spíše taková záminka, ty bezpečnostní důvody, protože ta strana, která byla u moci, viděla, že asi volby prohraje a proto se rozhodla ty volby ještě odložit a doufala, že eh, třeba se to za tu dobu zlepší. Toto rozhodnutí se samozřejmě nelíbilo opoziční straně, ale je třeba vyzdvihnout, že eh, kandidát generál Mujadi vlastně eh, přiměl své lidi, aby to přijali, protože to bylo v souladu s ústavou a e, přistoupili tedy na toto odložení voleb. E, e, nicméně řekli, že by nesouhlasili s nějakým dalším odložením, protože to už by bylo protiústavní. To znamená, pokud je to v souladu s ústavou, tak dobře, ale jakmile by to bylo ještě Eh, posunuto, tak by to nešlo. Bylo řečeno, že 29. května nejpozději tedy nový prezident se musí ujmout funkce. Nyní tedy stručně k té volební misi. Byla to volební mise tak, jak je eh, známé v Evropské unii, to znamená, byla to mise dlouhodobá, eh, přípravná mise, která vlastně probíhala už od listopadu Eh, která sledovala primárky v jednotlivých stranách, protože chcete-li se stát kandidátem na jakýkoliv post, tak je povinné být členem politické strany. Není možné eh, kandidovat jako nezávislý kandidát. Ty primárky jsou tedy důležité, jsou to volby, které také jsou do určité míry manipulovány. Eh, kandidáti dokonce musí předložit eh, jakoby takovou záruku nebo kauci, ale hodně vysokou, která může být až 100 tisíc dolarů a nevrací se, přestože ten kandidát nakonec není zvolen. Takže to dosti omezuje možnost, eh, aby někdo kandidoval ve volbách. Byly tady tedy to primárky a e, mise e, byla složena z vedoucího týmu o devíti lidech a pak tam bylo ještě 90 osob, kteří fungovali jako dlouhodobí pozorovatelé, e, byli v celé zemi s výjimkou severovýchodu, což je tedy ta oblast ovládaná Boko Haram a ze zřejmých důvodů tady bylo nemožné tam být. Nicméně snažili jsme se aspoň tam s nimi utřovat kontakty, abychom věděli, co se může v této oblasti dít. Pokud jde o ty volby, tak bych chtěl říct, že jsme neměli doklady o tom, že by docházelo k nějakým masivním podvodům. Je jasné, že byly určité eh, konkrétní problémy v konkrétních oblastech, ale eh, nezaznamenali jsme nějakou snahu o masivní podvody a proto tedy ty konečné výsledky byly v pořádku. V prezidentských volbách opoziční strada získala 55 hlasů a tedy eh, bylo to jasné vítězství této strany. Došlo k tomu, že se objevily závažné pochybnosti ohledně toho, zda ta eh, končící strana přijme tento volební výsledek. Pokud by ten výsledek nepřijali odcházející prezident a jeho strana, tak by skutečně mohlo dojít eh, k opravdickému masakru v zemi, protože by bylo nemožné zastavit voliče či sympatizanty strany, která ty volby skutečně vyhrála. Eh, takže když pomineme vraždy, již se dopouští Boko Haram, tak už eh, tak v rámci těch voleb bylo 50 mrtvých, kteří zahynuli na nějakých eh, mítincích nebo předvolebních demonstracích. A ten, kdo tady měl rozhodující, řekl bych skoro rozhodující úlohu, byl ten odcházející prezident Jonathan, který tedy přejmul svou porážku. Eh, také musím se zmínit o USA. Eh, prezident Obama zřejmě hovořil přímo s tím odcházejícím prezidentem a kladl mu na srdce, že musí přejmout svou porážku. Myslím, že naše mise také sehrála důležitou úlohu, protože jsme samozřejmě byli e, připraveni říci, jaká je situace a sice, že tedy opoziční strana vyhrála ve volbách a že tedy tato strana by se měla ujmout moci bohužel eh, ze strany EU nezazněla nějaká výzva od vrcholného představitele, aby eh, tedy učinil totéž jako prezident Obama v rozhovoru s prezidentem Jonathanem. Eh, také byl zřízen tzv. Peace Committee, mírový výbor, kterému předsedá bývalý prezident generál Abu Bakar a který združuje významné nigerijské osobnosti, například sultán Sopoto, což je nejvyšší muslimská autorita a také starosta nebo primátor Abuji, který je také velice respektovanou osobností. A tento výbor zdůrazňoval velice jasně, že je třeba uznat volební výsledky. Konečně Byly tady určité tlaky na odcházejícího prezidenta, aby nepřijal výsledky, ale naštěstí on mm, tedy uznal tu porážku a ještě před vyhlášením, eh, vyhlášením volebních výsledků telefonoval generálovi Bučárimu, Bučárimu, aby mu řekl, že tedy um, přijímá tu porážku a že tedy, a ten zase řekl, že oni to vítězství budou uh, slavit tak nějak mír, mírně v klidu. Dále, profesor Jegas z, z volební komise si vždy zachovával neutralitu a to i přes obrovské tlaky, jimž byl vystaven až do posledního okamžiku. Pro volby vymysleli takový nový systém, a sice, že lidé museli předem si vyzvednout vole, voličskou kartu, která vypadala jako kreditní karta. Tím se trochu situace zkomplikovala, protože si to museli vyzvednout předem v konkrétních střediscích a e, potom vlastně při volbách tam byla taková čtečka, Eh, která eh, vlastně kontrolovala, zda ten vlastník té karty podle otisků prstů eh, už nevolil někde jinde. Byla tedy snaha zamezit podvodům. Ne vždycky ty čtečky dobře fungovaly, ale aspoň tady byla jasná snaha, aby všichni hlasovali jenom jednou. A také bych chtěl zdůraznit entuziasmus Nigericů, kteří skutečně chtěli volit. To mě zaujalo protože uvědomme si, že ten e, systém je takový, že musíte přijít do volební místnosti ráno, zaregistrovat se, pak se tam vrátit odpoledne a hlasovat, což není jednoduché. To jsou podmínky, které to komplikují, protože v den voleb nefunguje e, hromadná doprava, soukromá ani veřejná. Je tam veliké horko, a často ty volební místnosti se otevřely se spožděním a já si říkám, že v našich zemích v takové situace by eh, nějací voliči vůbec přišli, eh, kolik by eh, těch voličů bylo. Takže já jsem tam skutečně pocitoval veliké nadšení ze strany místní populace a to je, myslím, třeba jim přičíst ke cti. Další volby, to byly volby do Senátu, kteří, eh, který tam je velice důležitý, protože velká část rozpočtu je spravována přímo ve státech a také eh, je to důležité mm, pro volby poslanců do jednotlivých státních parlamentů, tak myslím si, že ty volby byly možná lépe zorganizované a ale třeba eh, počet, no ta volební účast tam byla, ta byla nižší, což možná bylo dáno i únavou stolika voleb. Takže to je takový rychlý souhrn. Samozřejmě bych mohl hovořit ještě dlouze o té situaci. Já jsem eh, už eh, byl tam čtyřikrát, po každé asi na deset dní a jsem připraven zodpovědět otázky kolegů. Nehovořil jsem o situaci s Boko Haram na severu, ale pokud by na to někdo měl dotaz, tak rád odpovím. Děkuji. Děkuji. Teď dostane slovo kolega Nart. Já bych chtěl poblahopřát Evropské lidové straně za to, že má ve svých řadách člověka, jako je Santiago, který odvedl skvělou práci na této misi v velice složité situaci. Ta jeho práce byla práce, řekněme, odborná, jakožto vedoucího mise, ale také práce politická a to velice kvalitní a přistupuje, vím, že přistupuje velice citlivě k tomu eh, problému v Nigerii, kde skutečně hrozil masakr, jak správně říkal. Eh, nakonec tam byl eh, vlastně, byly mírové volby, hovořil o 50 mrtvých, kteří i tak zahynuli a byly tam také stovky zraněných. A samozřejmě, kdybychom na to aplikovali naše kritéria, tak asi by nám 50 mrtvých lidí nepřipadalo normálně, ale uvědome si, jak explozivní situace tam panovala. Já jsem byl v Abuže, eh, hovořil jsem s tamním sultánem, který je největší muslimskou náboženskou autoritou a řekl nám, že existuje letecký most mezi jehem a Boko Haram na vyzbrojování Boko Haram. Což je lež, ale problémem je, že oni tomu tam ti lidé věří. Muslimové na severu tomu věří a věří, že vlastně křesťanská vláda z jihu vyzbrojuje Boko Haram. A to říkám proto, abyste věděli, jaké napětí v té zemi panuje. Byly tam samozřejmě určité nedostatky, A já jsem navrhl, aby tam vlastně eh, nejvyšší křesťanští a muslimští představitelé vlastně měli nějaké prohlášení, kde by předem odsoudili případné násilí a, a podobně. Tak oni se k tomu příliš eh, neměli. Měl jsem dojem, že až na pár výjimek, jako byl třeba předseda Rynek z takže tamní představitele ehm, vlastně bylo jedno, je, co se bude potom, co se bude dít. Santiago velmi diplomaticky řekl, že možná byl tady určitý nedostatek ze strany EU, tak myslím, že na to měl poukázat výrazně. Je to politování hodné, neli hanebné, že jediný, kdo vlastně s nimi hovořil, byl Obama a myslím britský premiér. EU byla zcela Eh, nepřítomna, pokud jde o mm, vysoké představitele, jako je pan Juncker, který měl zvednout sluchátko a měl zavolat panu Gudlaku Jonathanovi. A eh, zvláště v době, kdy jeho okolí mu říkalo, aby neuznal ty volební výsledky. Dokonce tady byl střed mezi manželkou prezidenta a ministrem spravedlnosti, kde manželka eh, prezidenta nazvala ministra spravedlnosti zrádcem. A to byly skutečně rozhodující okamžiky. Tam hrozilo, že oni skutečně neuznají výsledky voleb a že tam bude nějaká přechodná situace a tam by byly tisíce mrtvých. A náš předseda pan Juncker prostě nebyl přítomen a skutečně ta nepřítomnost byla do očí bíjící. Já si myslím, že přítomnost EU je velice důležitá. To musíme skutečně říci jasně, musíme říci otevřeně, jak se věci mají. A pokud jde o naší misi, e, tak e, sam, jsme řekli, že bychom neuznali vládu vzešlou z podvodu nebo z násilí a hlavní asistent prezidenta Buhariho mi zavolal a řekl mi, že bylo velice důležité toto prohlášení za EU. Chyby byly, chyby je třeba napravit. EU eh, e tam měla volební misi, kterou výborně řídil Santiago, ale vedle toho EU také musí zájmout politický postoj a často naše nepřítomnost je dána našimi vlastními chybami. A tady eh, ty chyby byly velké, protože Nigerie to není jenom nějaká země, to je hlavní africká země a tady byl skutečně výrazný nedostatek. K tomu, co říkal Santiago Fisas, tak já eh, o tom chování nigerijské populace, já jsem jim záviděl. Velice jsem záviděl, když jsem viděl ten hlad po demokracii ze strany lidí a jak prostě čekali 12, 13, 14 hodin na slunci, než se spočítali výsledky, jak tam vlastně eh, chodili okolo těch eh, papíru, kde bylo napsáno, kdo vyhrál a kdo prohrál. A než se to dozvěděli, tak neodešli. Čekali tam 14 hodin na slunci nebo v dešti. To by v žádné evropské zemi nebylo možné. A měli bychom skutečně eh, aplaudovat eh, národu, který si to zaslouží. Děkuji. Pan Celer má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem měl tu čest společně s kolegy uh, eh, Erkelou a Nardem se účastnit eh, pozorování volby za delegaci EPP a rád bych doplnil jenom několik málo slov podrobným zprávám obou eh, kolegů. Rád bych jim poděkoval za vedení delegace. Vím, že kolega Fizes Eichela odvedl skvělou práci Eh, což bylo také potvrzeno ze strany Nigérie. To je potřeba také zde otevřeně říci. Já mohu potvrdit, že eh, eh, nigerijský národ se osvědčil ve zkoušce demokracie. Oba kolegové vás seznámili jenom s dílem těch potíží během těch voleb bylo těch potíží ještě mnohem víci, ale lidé chtěli volit, přáli si politickou změnou. Já věřím, že teď nově zvolení politikové i ty volby vlastně se odehrály na všech úrovních, od eh, té nejnižší do eh, té nejvyšší a tito politikové nově zvolení musí také dostat svému slovu eh, že tady um, eh, důstojně obstojí um, a nesklamou důvěru nigerijského národa. Nejenom na severovýchodě eh, ten region trpí násilím vinou Boko Haram, ale tam eh, lidé vlastně ve všech částech denodenně jsou vnuceni bojovat o život. Ještě k té samé politické situaci ty volby byly vynuceny i z toho důvodu, protože předtím roztříštěná opozice vlastně představovala čtyři strany a ty se v roce 2013 spojily vlastně v koalici před eh, těmi prezidentskými a parlamentními volbami. To bylo jasné, že je to nezbytné. Ovšem eh, ty Eh, vztahy mezi těmi stranami nejsou tak pevné, eh, jak jsme na to zvyklí eh, zde, tam docházelo k masivní k masivním vlastně přestupkům ze strany pod Jonathanem Goodluckem a, a tam je strana kongresu a v opozici eh, tedy strana PDP. Všechny ty eh, sliby, eh, které učinil Jonathan Goodluck v počátku svého volebního období, nebyly naplněny a proto také vlastně byl zvolen muslimský kandidát se stranou AKP. Co z toho teď eh, bude, uvidíme. Já jsem nebyl v hlavním městě Abuja, já jsem byl eh, v Lagosu. Několik čísel, abyste si udělali představu o tom, jak to vypadá. Lagos eh, vlastně je 100 kilometrů podél pobřeží, 13 tisíc čtverečních kilometrů, třikrát větší než Berlín a tam je husté osídlení, teď tam žije více než 20 milionů lidí a e, za situace, kterou si ani neumíme představit, že se tak vlastně dá žít. Já jsem byl neustále znovu opakovaně překvapen, jak jsou to lidé schopni denně přežít. Vzhledem, e, vzhledem e, k tomu obrovskému množství lidí soustředěných na jednom místě. Je tady, eh, jsou tady problémy s výživou nebo eh, dodávkami eh, pitné vody. Když chcete pitnou vodu, tak si ji musíte koupit. Já jsem se koukal na značky té pitné vody Nestle, Coca-Cola, Danone, to jste tam denně viděli a ty vlastně uspokojují denní potřebu lidí po pitné vodě. Eh, já jsem, eh, já mám za, vlastně za sebou 17, 17 eh, různých pozorovatelských misí, ale toto bylo po druhé, kdy jsem byl nucen být doprovázen ozbrojenou eskortou, jinak to vždy odmítám, ale tady to bylo uh, nutné. Uh, zorganizovali to pro nás britští vojáci a uh, já jsem se jich ptal, jaký je nejlepší obchod Eh, obchod v Lagosu nebo jaký nejlepší biznis a ten voják eh, s úsměvem odpověděl bezpečnost, že je největší biznis a tím je možné také stručně vlastně eh, popsat tu situaci tam. Ze 170 milionů obyvatel v Nigerii je jich asi 70% mladších než 14 let. Každý rok se tam přistěhuje 5 milionů lidí ještě navíc takže je jasné, že za těchto podmínek a ani není možné udržet funkční školský systém. Po volbách zdá se, eh, vlastně eh, ta vojenská složka je nově motivována, odehrálo se tam několik akcí proti Boko Haramu, podařilo se eh, ob, eh, eh, osvobodit, osvobodit eh, ty zotročené dívky a ženy, ale ještě ne všechny. Myslím, že dlužíme této zemi vyšší pozornost a to nejenom ve formě bohých usnesení. Děkuji. Merci, Děkuji. Myslím, že trochu budeme mít problém s časem, takže kolegové, Prosím, eh, abyste se snažili o stručnost. Omlouvám se za to. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Já budu stručná. Nejprve chci opravdu poděkovat pozorovatelské misi Eh, která eh, se vypravila do Nigérie. Myslím, že je velice důležité, eh, abychom vysílali z Evropy pozorovatelské mise, které nás potom mohou se svými zkušenostmi seznámit. Já mám na vás dvě otázky. Kdokoliv je může odpovědět. Vy jste vyprávěli o tom, jaké napětí vlastně tam panuje a Eh, naštěstí se podařilo i tam vlastně pozorovat eh, mírové eh, předání sil. A určitě není pravda, že by to nebezpečí Boko Haram pominulo ale myslíte, že je možné, že se tam to napětí zmenší a lidé tam budou žít normálně, nebo tam panuje stále taková výbušná atmosféra? To je moje první otázka. A druhá, co můžeme učinit jako Evropská eh, unie? A ještě druhá otázka, už padly výčitky směrem k Jonathanu Gudlakovi, že vlastně selhal vůči Boko Haram zdá se, že Buhary eh, se chová rozhodněji, má vojenské zkušenosti, využije je, nebo myslíte, že použije jiné postupy? Tak to jsou asi teď moje nejdůležitější otázky. Děkuji. Děkuji. Pan kolega Nauzer. Děkuji i za mě všem, kteří se účastnili této mise. Eh, eh, je dobré poukázat na pozitivní aspekty. Já jsem byl v Nigerii v roce 2012 a byli jsme tam tehdy eh, s volební komisí, jsme se setkali, která ty volby připravovaly a musím říci, že to, co se iniciovalo před těmi dvěma lety, tak bylo ve větší míře prosazeno. Je dobré, že došlo vlastně eh, tedy k mírovému předání sil. Eh, já bych se chtěl zeptat, do jaké míry vlastně ty volby jsou legitimní i na severovýchodě Nigérie Můžeme si vůbec představit, že tam probíhaly eh, tedy demokratické volby a za druhé eh, každý kandidát potřebuje minimálně 100 tisíc dolarů nebo 100 tisíc euro, aby vůbec mohl kandidovat. Zdá se, že vlastně toto neumožňuje správnou demokratickou účast. A když se podíváme na eh, na eh, poslance v Nigerii, tak eh, jsou velice bohatí, tak vlastně vidíme, že celou tu politiku vede eh, a řídí velmi bohatá vrstva lidí a to v zemi, kde více než polovina obyvatel musí být denně s méně než jedním dolarem. Takže Myslím, že to představuje obrovsky výbušnou revoluční směs. Můžeme si představit lepší účast eh, tedy eh, lidu na řízení vlády i po volbách? Děkuji. Paní Kenge. Grazie, anch'io devo veramente ringraziare. Já bych eh, rovněž chtěla poděkovat vedoucímu naší pozorovatelské mise na volby v Nigerii a všem členům této mise. Domnívám se, že eh, z toho můžeme vyvodit velice důležité poučení o tom, jak eh, je možné podpořit demokracii. Já jsem byl v, demok- v té delegaci, byla v delegaci a musíme si opravdu uvědomit úspěch této mise pro ty lidi, protože se jedná o dobu, která je pro ně velice obtížná, kdy mají obrovské problémy a kdy bylo tak těžké ty volby zorganizovat. Nicméně lidé si to zorganizovali a sebe zorganizovali sami, což je třeba ocenit. Eh, týká se to i samotného dne, kdy se volby konaly. Jak už tady bylo řečeno, volby v Nigerii se konali, což bylo důležité nejenom pro 170 milionů obyvatel v této severovýchodní, severozápadní části Afriky, ale pro celý tento region Afriky, kde celkem žije 300 milionů lidí. A myslím si, že to můžeme použít jako zkušenost, z níž lze využít, vyvodit poučení a analyzovat příští volby. Myslím si, že to je důležité, protože každé volby na africkém kontinentu jsou vždycky důležité nejenom pro tu samou zemi, ale i pro region a sousední země. A pak je ještě poslední věc, kterou bych ráda řekla, protože hodně už tady bylo řečeno. Totiž, že eh, my jsme se sešli s nejrůznějšími lidmi eh, během této mise a poslední den jsem se setkala s rodiči a dalšími příbuznými obětí Boko Haram. A oni vlastně zorganizovali určité hnutí, přičemž ta předchozí vláda nikdy si nepřála, aby se mohli vyslovit, čili oni se zorganizovali sami. A nejenom, že se jim podařilo nalézt 200 eh, unesených dětí, ale zahájili také kampaň, aby se investovalo do vzdělávání dívek chtějí, aby mladí lidé měli možnost, eh, aby zůstali doma a našli si tam práci. Domníváme se tedy a doufáme, že změna vlády bude příležitostí právě pro ty lidi, kteří se zatím k věcem nemohli vyslavovat a doufáme, že vláda bude opravdu se jejich problémům věnovat a že bude do jejich budoucnosti investice a do progr- investovat a do programu pro ně. Hola, Děkuji, paní Hautala. Kiitos. Haluan vaan lisätä yhden kysymyksen. Tästä kor- Děkuji. E, otázka e, ohledně korupce, která tady byla zmíněna. Tam se zda změna e, vlády znamená něco kladného. Zda bude možné bojovat proti obrovské korupci v Nigérii. Eh, protože vlastně se to týká hlavně výtěžků eh, z těžby ropy. Merci. Děkuji. Dáme ještě slovo zástupci SVČ. Pan Hans Peter vystoupí. D'accord.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 Děkuji, mnohokrát pane předsedo, děkuji. Jenom několik poznámek, protože opravdu už tady bylo řečeno hodně. Nejprve bych chtěl konkrétně poděkovat eh, panu eh, Santiago a jeho týmu za práci, kterou vykonali za podmínek, které zdaleka nebyly vždycky jednoduché. Určitě Nigerie není eh, jednoduchá země, kam by někdo jezdil za normálních časů, tím spíše v době vola. Proto tyto snahy je třeba ocenit. Už tady bylo hodně řečeno o tom, jak ta mise byla důležitá eh, bylo řečeno, že Nigerie je nejlidnatější zemí v Africe, že je to největší ekonomika a že sehrává vedoucí úlohu v daném regionu, pokud ne na celém kontinentu. Proto eh, také to předchází řadě dalších voleb v Africe a proto to byla velice důležitá událost a před tím, co se očekává e, v dalších částech regionu. A víme také, že tady je dlouhá historie násilí spojeného s volbami v Nigérii, proto byly velké obavy ohledně toho, zda po volbách nepropukne násilí, zejména pokud výsledky voleb nebyly někým akceptovány. Tudíž byla to nesmírně důležitá situace, nesmírně eh, důležitá událost a myslím si, že my se opravdu velice výrazně přispěla k procesu, jimž se podařilo zabránit rozsáhlému násilí. Bylo samozřejmě řečeno, že tady došlo k politování hodním incidentům, ale v porovnání s tím, co se tam stávalo dříve, tak se to podařilo udržovat v určitých mezích. Došlo tedy ke demokratické změně vlády a to je veliký úspěch. V tomto směru i eh, prezident eh, Jonathan si zaslouží eh, Eh, ocenění za to, že to akceptoval a je to výsledek opravdu snahy mezinárodního společenství, eh, kteří, které vyzývalo eh, kandidáty na úřad prezidenta, aby se zdrželi násilí, aby také ovlivňovali příslušníky svých stran a vůbec své zastánce, aby se zdrželi násilí. Také tady bylo řečeno, že Spojené státy se o to zasadily na nejvyšší úrovni. Samozřejmě, že se do toho zapojili i jiní aktéři, a to včetně Evropské unie. Osobní dopisy eh, podepsal předseda eh, Rady Tusk, a byly zaslány oběma kandidátům na, předsedy, na prezidenta, v níž je vyzýval k tomu, aby přijali výsledky voleb, ať už budou jakékoliv. Za těchto okolností můžeme říci, že mise byla nesmírně významná a že sehrála plně svoji úlohu a to za nesmírně obtížných okolností. Proto eh, můžeme říci, že celkově je to dobrý příklad pro eh, Afriku jako takovou, protože se bude konat další volby například eh, v, na pobřeží Slonoviny a v dalších zemích v tomto nadcházejících letech. Ještě pár slov ohledně nové vlády, eh, která by měla nastoupit do úřadu 29. My jsme se dozvěděli ze sousedních zemí, že doufají opravdu, že tato vláda bude teď odhodlaněji bojovat proti Boko Haramu, protože si myslím, že toto bylo právě slabinou předchozí vlády. To je jenom několik aspektů těch problémů, které tam jsou, například korupce, to už se tady zmiňovalo, pak celá eh, otázka zprávy eh, v deltě řeky Niger a to jsou všechno výzvy, které pořád tady jsou. A myslím si, že ta pozorovací mise eh, opravdu přispěla k úspěchu tohoto procesu a to ještě všichni můžeme velice ocenit. Děkuji. Merci. Děkuji. Teď dostane slovo pan Fisas k závěrečnému slovu. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se zareagovat ve stručnosti na otázky, ale byl bych rád, aby Javier Nart se zmínil o té otázce Boko Haram, protože on to zná mnohem lépe než já. Nejprve ohledně toho, jestli se to napětí zmírňuje. Říkal jsem, že Nigerijci jsou skutečně národem nadšeným pro demokracii a obecně tedy přijali volební výsledky. Já mám pocit, že ten nigerijský národ je často lepší v tomto ohledu než někteří eh, jeho vůdcové a představitele. Já jsem měl příležitost hovořit přímo s s lidmi. Bohužel to nebylo dostatečně eh, často kvůli bezpečnostním důvodům a oni chtějí svobodné volby, eh, ať už je vyhraje kdokoliv. Měli velký zájem na těch svobodných volbách. Ta země je velice komplikovaná. Jsou tam etnické rozdílnosti, náboženské rozdílnosti, ale eh, myslím, že ten nigerijský národ je pro mír a že tento výsledek byl obecně dobře přijat všemi i těmi, kteří ty volby nevyhráli. Úloha EU. Já si myslím, že spolupráce s Nigerií by měla být jiná. Nigerie je země bohatá. Není tady zapotřebí spolupráce jako s jinými africkými zeměmi, ale měli bychom tam přispět k lepšímu rozdělování bohatství. To tam zatím dobře nefunguje. A úlohou EU by právě měla být pomoc v té demokracii, pomoc eh, v řešení této situace. A také je třeba eh, vlastně nějak se pokusit přispět k řešení situace na severu z Boko Haram, aniž bychom nějak přímo intervenovali do toho. Samozřejmě samotní Nigerijci by měli eh, sami tam zasáhnout, případně s pomocí těch sousedících zemí, které, kterých se to také týká. Volby myslím, že mohou být legitimní. Ano, nebyly to úplně stoprocentně čisté volby. V těch prezidentských eh, eh, volbách, zvláště v těch úplně jižních státech Rivers a Aqua Ibom, ty volby nebyly úplně řádné. A mm, ty výsledky nebyly tedy úplně stoprocentně přijatelné, ale profesor Jega, který je tedy předsedou eh, organizace INEC, která zpravovala volby a samotný generál Buchari, oba věděli, že i přes ty nedostatky na jihu vlastně pan Buchari ty volby vyhrál a proto je nějak nespochybňoval ty výsledky voleb na jihu Eh, což eh, samozřejmě vedlo k tomu, že nedošlo zase třeba k nějakému spochybnění na severu z, druhou, z druhé strany. Takže tady skutečně eh, ty výsledky byly dostatečně přesvědčivé i přes tyto problémy. Je jasné, že ten výsledek je legitimní. Nebyla tady nějaká snaha o systematický podvod, byly to jenom nějaké dílčí konkrétní problémy. Jak už říkal kolega Neusser, je třeba si uvědomit, že tam třeba senátor bere 100 tisíc dolarů měsíčně oficiálně. A samozřejmě v zemi s takovou chudobou je to něco nepředstavitelného a řekl bych zcela skandálního. My tedy máme doporučení aby, se, aby kandidáti mohli kandidovat přímo, nemuseli být v nějaké politické straně. Také mm, tady je velice, tam je velice malé zastoupení žen, jen málo žen je zvoleno a tam je také třeba vyvinout eh, úsilí. Další eh, kolegyně hovořila o tom, že to je příkladem pro celý region. Ano, to je jisté. Myslím, že tento výsledek je důležitý pro celou oblast a zvláště na severu eh, je třeba se soustředit na zvyšování vzdělanosti. A pokud jde o korupci, já vím, že máme málo času, pane předsedo, ale dovolte, to je důležité téma. Ehm, řekl bych, že i eh, dokonce generál Buchari má takovou pověst, že je nepodplatitelný v rámci těch nigerijských standardů. A to trochu vlastně eh, vylekalo některé eh, a volba je taková, že prostě je třeba zapomenout na minulost a začít znovu. A já doufám, že eh, to tedy to pokračování bude lepší. Děkuji Hansi Pítrovi za velice laskavá slova. Já jsem měl to čest být vlastně členem volební mise, když on tam byl velvyslancem a eh, byla to velice dobrá spolupráce. Takže děkuji všem kolegům. Já vím, že máme málo času, ale myslím, že by bylo dobré, aby ještě Javier Nart dodal pár slov k Boko Haram. Boko Haram eh, vlastně operuje v poměrně Eh, rozsáhlé oblasti eh, kmene Kanuri, což neznamená, že to je kmen, který je nepřátelský i Nigerii. To je prostě oblast, kde Boko Haram operuje. Eh, ta sekta ne, není vlastně čistě kanurijská, jsou tam lidé různého etnického původu a pohybuje se tedy v oblasti, která je relativně pustá a kde ta ekonomická situace je horší ještě než ve zbytku Nigérie Nicméně má to pozitivum v tom, že je mnohem jednodušší vymítit to brutální sílu, když ona tam nemá vlastně nějakou etnickou oporu. Za druhé, je velice překvapivé, kolik peněz má k dispozici Boko Haram, především v oblasti, která nemá zdroje. A když se zmocnili bagy, tak tam vlastně byla snaha dostat pod kontrolu eh, transitní cestu dobytka z Čadu do Nigerie. To jsou desítky tisíc eh, kusů dobytka, z nichž je možné získat zdroje. Ale ne, není jasné přece jen, odkud mají ten zbytek peněz. To je důležitá otázka a já na ní nemám odpověď. Eh, hovoří se dokonce o tom, že tam jsou i Nigerijci amerického původu, kteří to financují. Z vojenského hlediska ta zóna je neoperativní. Pro určitou gerilu eh, je obtížné často se pohybovat v oblasti, která je málo zalesněná a kde je snadné kontrolovat pohyb lidí. Nicméně nigerejská vláda, eh, armáda je v podstatě nefunkční, eh, vojáci nedostávají žolt a vlastně ty peníze zůstávají jenom eh, na úrovni generálu, Takže ta armáda je zcela eh, v rozkladu a eh, přitom je to početně nejsilnější armáda Černé Afriky a vlastně jim musí pomáhat armáda malinkaté země Čadu, což je veliké ponížení pro nigerijskou armádu. Je tady snaha provést reformu v armádě, protože Eh, vlastně, když se podíváme na systém velení směrem dolů, tak u těch nižších hodností je snaha získat si zpět nějaký respekt. Takže doufejme, že eh, nástup generála Buchariho bude znamenat změnu. Předseda, děkuji vám za všechny tyto informace a přejdeme k bodu 5 na pořadu jednání. Říkal jsem, že máme trochu spoždění a budeme se tedy snažit to trochu urychlit. Bod 5. Vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU. Kolegové, asi si vzpomenete, že na posledním zasedání jsme měli málo času, nestihli jsme projednat stanovisko Briana Hayse, o vnějším dopadu obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU a nemohli jsme diskutovat ani o pozměňovacích návrzích. Dnes a tady máme konečně na to čas a já dám hned slovo panu Hejsovi a potom stínovým zpravodajům. Prosím. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Jak jste zcela správně řekl, máme velice Mal, respektive měli jsme na minulé schůzi velice málo času, abychom se touto zprávou zabývali a také některými pozměňovacími návrhy, takže bych vám chtěl dát aktuální informace o diskusích s stínovými zpravodaji. Máme 74 pozměňovacích návrhů od kolegů ze všech politických skupin a na nedávné schůzce eh, se mezi mnou a ostatními stínovými zpravodaji jsme eh, se do toho hodně dali a rozpracovali jsme sedm kompromisních návrhů, s nimiž eh, jsme schopni eh, souhlasit. První kompromisní návrh se týče té první skupiny pozměvacích návrhů. Tady zdůrazňujeme význam soukromých investic a jak důležité je, aby se podporovaly místní ekonomiky, zejména v rozvojovém světě. Druhý pozměvací návrh eh, přínos veřejných a soukromých partnerství a také potřeba těchto partnerství v rozvojových zemí, aby se rozšiřovaly i do jiných oblastí, aby to nebylo pouze v těch známějších, jako jsou energetika a komunikace. Samozřejmě, že tam se zatím tato partnerství hlavně soustředovala. Takže v druhém kompromisním návrhu zdůrazněme, že je třeba jít za rámec tradiční energetického a telekomunikačního sektoru. A třetí pozměňovací návrh nebo kompromis Eh, pod, nutnost podporovat úspěch eh, těchto eh, soukromně veřejných partnerství, aby to bylo správně řízeno. V našich diskusích jsme také uváděli, že je třeba využívat nejlepší příklady jako vzory. Ve čtvrté oblasti uvědomujeme si, že je nutný výrazný regulatorní návrh, aby tato partnerství dodržovala lidská práva, sociální, ekologické standardy a transparentnost a také, aby se zajistilo, že soukromý sektor bude platit patřičně daně. To také vyplynulo z našich diskusí. Pátý soubor návrhů, potřeba těchto partnerství, aby eh, respektovali zásady korporátního sociální zodpovědnosti. Šestá oblast, význam malých a středních podniků pro rozvojové země. To je velice důležité důležitá záležitost. Je třeba si uvědomit, jak veřejně soukromá partnerství mohou být využívána k tomu, aby vznikal větší zájem o malé a střední podnikání v rozvojových zemích. Sedmý kompromisní návrh. Tady navrhujeme, aby komise uspořádala strukturovaný dialog s různými aktéry, jako jsou organizace, které e, zastupují zaměstnavatele i zaměstnance, aby se budovala důvěra a stavěly společné cíle. To by tedy mohlo být součástí součástí dialogu, který by komise mohla organizovat. A nakonec, pane předsedo, bylo navrhnuto, aby byl předložen ústní pozměňovací návrh, co jsem akceptoval, důležitost genderové rovnosti a jakou úlohu to má pro podporu podnikatelek v těchto oblastech a využívat to jakožto i součást toho celkového rámce pro soukromně veřejná partnerství. Chtěl bych nakonec poděkovat všem eh, stínovým zpravodajům za konstruktivní spolupráci, konkrétně také sekretariát tohoto výboru, kteří nám velice pomohli při eh, našich návrzích a doufáme, že z toho bude kvalitní stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Merci. A děkuji. Děkuji vám, pane Lise. Děkuji. E, děkuji i za mě e, ještě jednou zpravodaji. Myslím, že tady máme zprávu, která se pozitivně staví k partnerství veřejného soukromého sektoru. To je také nezbytné. Všichni víme, že rozvoj bez soukromých investic není myslitelné. Soukromé investice právě do těchto rozvojových zemích. Našli jsme dobré kompromisy, myslím, že máme solidní rámec pro další práci, zvláště co se týče sociálních standardů, ekologických standardů i o otázku rovnoprávnosti eh, mužů a žen, ta je tam také dobře reflektována. Když by se nám podařilo lépe tady přilákat soukromý sektor pomocí těchto rámcových podmínek. Je také potřeba úžej spolupracovat eh, tedy s, s národními plány eh, uvedených zemích a pro obě dvě strany to pak může být eh, situace win-win. Jsem také rád, že se nám podařilo dosáhnout Eh, širokých kompromisů a my za naší frakci eh, se budeme snažit přispět k tomu maximálně. Děkuji, děkuji kolego. A nyní Maria Buč. Děkuji. Eh, naše stínová zpravodajka zde není, takže ji zastoupím. I já chci poděkovat za tuto důležitou zprávu. Je tam plno dobrých věcí, které je potřeba vypíchnout. A ještě chci zvláště upozornit na následující. E, Evropská unie musí být důsledná ve své vlastní politice, abychom ještě nepodporovali e, tedy podvody v oblasti daní a musíme e, podniky nutit, aby se chovali transparentně v oblasti daní. Musíme vytvořit daňové systémy v těch zemích, kterým pomáháme tak, aby ty podniky, které tam fungují, tak, také skutečně platily eh, daně. Teď ale přišla naše stínová zpravodajka a já jsem si jistá, že by také uvítala, eh, že by dostala slova, jestli to bude možné. Děkuji. Děkuji. Eh. Děkuji. Pan Štýr. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně jenom chci poděkovat panu zpravodaji za jeho práci a velice vyvážené stanovisko zdůrazňuje příležitosti a také výzvy ehm, partnerství veřejného soukromého sektoru pro rozvoj. Myslím si, že tato partnerství opravdu nabízejí i darcům, i vládcům, i aktérům ze soukromého sektoru takové příležitosti, které jsou velice důležité, kdy tradiční zdroje financování eh, jsou velice napěté. Nabízí to vlastně synergie mezi partnery, mohou pak využívat talentu, technologií, expertních znalostí. Samozřejmě, že jsou tady i jisté problémy, problémy, které je třeba řešit, abychom získali co nejvíc těchto eh, partnerství veřejného soukromého sektoru. Mohou být velice složitá, komplexní, co do podstavy tady mohou tam být různé kvalifikace. Eh, je tady ale určitá ty um, začarované kruh nedostatečné transparentnosti, výkonnosti, um, nedost- korupce. Proto někdy je docela obtížné, aby e, veřejnost takováto partnerství akceptovala za takovýchto okolností. Ale to není důvod, proč bychom se měli vzdávat partnerství veřejného soukromého sektoru. Naopak, měli bychom tento problém řešit tak, aby mohla fungovat lépe. Myslím si, že tato zpráva se ubírá právě tímto směrem a proto bych rád znovu panu zpravodaji za to poděkoval. Děkuji. Je donne la parole à M. Garant. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est juste pour remercier le rapporteur euh, pour l'excellence. Pane předsedo, chci poděkovat panu zpravodaji za vynikající práce. Aux amendements Děkuji také těm, kteří přispěli k vytvoření kompromisních pozměňovacích návrhů. Samozřejmě toto téma je velice důležité. To hlavně už řekli kolegové přede mnou. A já tedy jen mohu potvrdit, že Alde souhlasí. Děkuji. Má komise k tomu něco? Pan Anders Jensen, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Jménem komise bych rád poděkoval zpravodaji za návrh stanoviska, které zdůrazňuje iniciativy eh, řešení, které PPP eh, může poskytnout. V mnoha případech eh, je, se daří podpořit projekty, protože finanční riziko potom sdílí soukromý a veřejný sektor, eh, snižuje to náklady rozvoje infrastruktury, který normálně financuje sektor veřejný. Jak už eh, ve stanovisku čteme, chceme zvláště poukázat na soukromé investice, které by eh, přišly přes PPP, mohly by být klíčovým prvkem pro růst a rozhodně je nedostatek eh, veřejných eh, financí v rozvojových zemích. Spravodaj eh, také správně poukázal na význam místních malých a středních podniků z Evropské unie a PPP může pomoci jak místním, tak i evropským malým a středním podnikům, především přes subcontracting tyto podniky mohou přinést e, finance, plánování a koordinace do různých e, sektorů. Často tedy dochází e, k těm, k těm uzavřeným smlouvám, což poskytuje důležité zakázky pro malé střední podniky. Je tam ovšem potenciální nedostatek transparentnosti a spravedlivé hospodářské soutěže na trzích rozvojových zemí. Proto také komise eh, propaguje eh, zlepšení transparentnosti a spravedlivé soutěže v rámci PPP, tradiční obchodní vztahy a také eh, takováto ustanovení často přikládáme do mezivládních dohod o volném obchodu. Vítáme proto jasné signály podpory jak co se týče úlohy, kterou může sehrát eh, spolupráce soukromého a veřejného sektoru PPP i kvůli efektům, které to může přinést. Děkuji, pane předsedo. Merci. Děkuji. A teď dostane slovo pan Hayes, aby mohl zareagovat. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem kolegům, kteří se ujali slova i komisi za její poznámky. Myslím, že klíčovou otázkou je to, že PPP skutečně může být hnací silou eh, opravdového udržitelného růstu v celém světě a zvláště v rozvojových zemích a eh, v této souvislosti musí být zcela jasné, že mnoha z těch partnerství veřejného a soukromého sektoru se točí kolem kontraktů, které sjednáme a eh, součástí těchto kontraktů musí být také spravedlnost, musí být jasné porozumění ehm, závazků ze strany soukromého sektoru a potřeba eh, tedy eh, také reagovat na eh, oprávněné obavy soukromého sektoru. Komise i ostatní kolegové poukázali na to, že když je možné využít partnerství veřejného a soukromého sektoru pro zlepšení veřejné zprávy, tak to by byl opravdu důležitý výsledek tohoto procesu. Eh, musí zde být zapojeny eh, optimální postupu. Víme z našich vlastních zemí, eh, kdy kolikrát partnerství veřejného soukromého sektoru zcela selhalo, kdy daňoví poplatníci přicházeli o své peníze, tak je potřeba sjednat tedy toto partnerství za maximální transparentnosti to také napomůže úloze veřejné zprávy v těchto zemích která se eh, snaží eh, o robustnější a demokratičtější veřejnou zprávu. Úloha malých a středních podniků je zcela zásadní, chceme-li eh, rozvíjet trvale udržitelný ekonomický růst i v těchto částech zemích. Bude to záviset na míst malých a středních podnicích. Tady Evropa může nabídnout bohaté zkušenosti, jak využít malé a střední podniky, zvláště pro subkontrakting. My jsme měli dobrý dialog se stínovými zpravodaji a ti považovali také za důležité eh, sem připojit sociální, kulturní eh, eh, aspekty a aspekty rovnosti mužů a žen, protože za určité, za, za celou řadu let jsme byli svědky špatných příkladů z rozvojových zemí, zvláště v těchto odvětvích. My bychom v rozvojovém světě chtěli jít i za i nad rámec veřejně prospěšných podniků PPP je možné využít i v jiných eh, odvětvích ve prospěch eh, veřejných statků, veřejného blaha. A myslím, že to stanovisko, které doufejme tento výbor dnes odpoledne schválí, bude eh, dobrým odrazovým míst, místem pro debatu v Evropské unii na umožnění tedy přestoupení financí, které rozvojový svět tak potřebuje. Děkuji vám. Připomínám, že hlasování o tomto stanovisku pana Hejse proběhne dnes odpoledne. Děkuji vám. A teď přejdeme k bodu 6 na pořadu jednání Třetí světová konference OSN o snižování rizika katastrof od 14. do 18. března 2015 v Sendai v Japonsku. Vyslechneme si zprávu o pracovní cestě výboru DV do Sendaje v Japonsku od 14. do 18. března na třetí světovou konferenci OSN o snižování rizika katastrof. E, naše delegace se účastnila, jejím členem byl kolega Guerrero Salom, který je naším stálým zpravodajem pro humanitární pomoc a dále e, dalším členem byl Joachim Celer, takže dávám slovo kolegu, eh, kolegovi Gererovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, návrh eh, vystoupit na této třetí světové konference o snižování rizika katastrof měl především znamenat, aby Evropský parlament přispěl Eh, do parlamentního řešení eh, takovýchto rizik. V rámci těchto jednání se vždycky koná zasedání parlament Světové parlamentární unie, které se účastníme. Já osobně eh, jsem se účastnil kolokvia o snižování katastrof jako cestou ke zmírnění chudoby. Účastnil jsem se tedy já a pan Celer. Společně jsme eh, pracovali, eh, společně jsme tedy chodili z vlakových nádražích na místo konání konferencí, lec kdy jsme i eh, spolu večeřili. On je mnohem větší expert než já na japonskou kuchyni z různých důvodů, které tady teď nebudu vysvětlovat, ale kromě nás dvou Eh, vlastně mimo oficiální delegace, ještě tam byla paní Gardiny a pan Kosa, eh, kteří eh, vlastně byli mimo tu oficiální delegaci, ale také se s námi účastnili našich diskusí. Byli jsme vždy součástí delegace EU, panovaly tam vynikající vztahy. Tady bych chtěl poděkovat panu Radu Klárkovi zde přítomnému. Také chci poděkovat komisařům Stylianidisovi a komisařce Georgievové, s nimiž jsme se několikrát setkali a průběžně jsme hodnotili vývoj diskusí. Cílem konference bylo po deseti letech eh, revidovat vlastně eh, rámcovou akci eh, z Kyoga, která právě se zabývala otázkami katastrof pro roky 2005 až 2015. Toto se tedy hodnotilo a snahou bylo přijmout nový rámec pro období 2015 až 2030. Sendai byla zvolena eh, symbolicky, protože eh, se nachází nedaleko eh, vlastně toho zemětřesení v Japonsku, které mělo především dopady na jadernou elektrárnu ve Fukušimě. A vlastně to byla taková kombinace eh, přírodních rizik v podobě zemětřesení eh, s riziky eh, způsobenými lidským rozhodnutím, jako je budování určitých infrastruktur v oblastech, které lze považovat za rizikové. Během konání konference navíc proběhl mm, cyklon PAM na Vanuatu, který přitáhl pozornost na potřebu ještě zvýšit naše úsilí při snižování rizik katastrof a bohužel eh, potom ještě eh, proběhlo to zemětřesení v Nepálu. Jak už bylo řečeno, konference se konala od 14. do 18. března. Nakonec eh, byl přijat tzv. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction na období 2015 až 2030. To je tedy takový rámcový dokument, který obsahuje sedm globálních cílů, čtyři priority a soubor základních směrů. Je tam část, která se snaží vyhodnotit, jak funcoval ten předchozí rámec yoga jsou tam takové tři hlavní úvahy. Za prvé, že míra živelných katastrof v posledních deseti letech zůstává vysoká. Můžeme i říci, že tady je určitý růstový trend k navyšování počtu živelných katastrof ve srovnání s minulostí. Za deset let 700 tisíc lidí přišlo o život při živelných katastrofách různého typu. 1,5 milionu osob bylo zraněno a 100 až 150 milionů lidí v důsledku těchto katastrof přišli o bydliště, což jsou opravdu vysoká čísla. Je to vysoký podíl na mm, celosvětovém počtu obyvatel. V souladu s hodnocením, které tato konference provedla, se zdůraznil význam včasného varování Eh, které v některých případech umožnilo omezit ty eh, negativní důsledky. Je třeba vždycky samozřejmě zapojit i místní komunity do hodnocení rizik, ale zároveň eh, určité faktory, které zůstávají v pozadí živelných katastrof, přetrvávají a v některých zemích, které se snaží o rozvoj se ty faktory ještě zhoršují. Je to například e, dopad chudoby a nerovnosti na účinky živelné katastrofy na populaci. Je jasné, že živelná katastrofa, která nastane v rozvinuté společnosti, má mnohem e, méně katastrofální dopady, než když k tomu dojde v nějaké rozvojové zemi. Můžeme třeba srovnat právě teď zemětřesení v Nepálu se zemětřesením v Japonsku, kde ty dopady jsou jiné a ty dopady na obyvatelstvo jsou také odlišné. Pak tady také jsou klimatické změny, které vyvolávají stále více živelných katastrof, proces urbanizace, eh, zcela neregulované v některých zemích, eh, také vyvolává ty situace, že když dojde ke katastrofě, tak ty následky jsou ničivější. Infrastrukturní politika, eh, která let kdy nepřihlíží právě k možnosti živelných katastrof a pak je to také v mnoha případech eh, slabost eh, institucí v mnoha zemích, v nichž dochází k těmto katastrofám. Pokud jde o budoucnost, na této konferenci se zdůraznila, zdůraznila celý sled konferencí k rozvoji, které letos budou. Začali jsme v Sendai, pak bude konference v Addis Abebě, potom Nový, uh, New York, Paříž, uh, konference o klimatických změnách a byla tedy uh, zdůrazněná myšlenka, to jsme udělali i my s panem Celerem za Evropský parlament, že všechny tyto snahy musí být navzájem propojené do jednotné rozvojové strategie, strategie boje proti chudobě, proti katastrofám a tak dále. Takže i když tento parlament neschválil nějaký formální postoj ke konferenci v Sendai, tak do určité míry jsme ten postoj zaujali tak, že jsme vlastně ty aspekty živelných katastrof eh, vlastně spojili i s eh, udržitelnými cíly rozvoje po roce 2015. Také parlament tedy měl usnesení, ne, i když nepřímo k otázce katastrof, tak se těch katastrof, ale v těch usnesení dotkl. Tato konference také měla takový hořko eh, sladký eh, vliv na otázky financování, kdy se tam hovořilo o financování. Nakonec se tedy ty aspekty financování odložily do Addis Abeby, což znamená, že samozřejmě tento parlament, až bude vysílat delegaci do Addis Abeby, tak by si měl tedy ohlídat to, že eh, na té konferenci, která se specificky věnuje financování, se skutečně zohlední po, eh, názory tohoto výboru, pokud jde o příspěvky zemí, které to potřebují. Některá témata byla dosti konfliktní při jednání na samotné konferenci, jako vždycky pochopitelně na konferenci OSN, kde je více než stovka zúčastněných zemí a dalších institucí, zástupci občanské společnosti, tak tam byla bitva o terminologii a konkrétní termíny, eh, pokud jde o popis cílů. Došlo k odložení eh, toho tématu financování, jak už jsem říkal, Byl tam problém, který my jako EU nebo parlament jsme chtěli nadnést a sice, že ozbrojené konflikty ve světě sami o sobě jsou e, vlastně přírodní katastrofou, no, i když ne úplně přírodní, protože vlastně se jich dopouští člověk, ale mají podobně ničivé dopady na obyvatelstvo v tomto okamžiku Eh, víme, že všechny ty nejhorší eh, humanitární katastrofy ve světě, v Sýrii, v Iráku, ve Středoafrické republice, v Jižním Sudánu, to všechno jsou eh, vlastně důsledky ozbrojených konfliktů. A teď na závěr ještě pozitivní aspekty. Poprvé máme nějaké celosvětové cíle, tak tomu v jogu nebylo. Poprvé se zapojují stakeholders na všech úrovních, eh, zmiňuje se transparentnost a odpovědnost a dochází k konkrétnímu zapracování zranitelných skupin. Teď je ještě třeba ty globální cíle přestavit na ukazatele a na nějaké závazky pro země Eh, i pro Evropskou unii či parlament tak, aby se pokračovalo v tomto boji. Eh, měla by vzniknout mezivládní pracovní skupina, do které budou jmenovat své členy členské státy s podporou OSN se zapojením sociálních partnerů a já navrhuji, aby parlament se účastnil prací této pracovní skupiny. Děkuji. Děkuji. A pan Celer. Já děkuji kolegu Salamovi za jeho zapojení v rámci těchto otázek. My jsme oba dva byli na konferenci v Sendai. Nejprve taková jedna oficiální okolnost. My bychom měli trošku si znovu promyslet naše pravidla. Konference trvala pět dní, ale my jsme směli delegace vyslat pouze na tři dny, což znamená, že uprostřed této konference byla naše delegace oficiálně ukončena. Podle mě je to naprosto směšné, že právě během čtvrtého a pátého dne, kdy se opravdu rozhořela debata, aby bylo možné docílit nějakého výsledku, této konference a tam už jsme oficiálně vlastně nebyli přítomni. přítomni. Já jsem tam zůstal, ale víceméně jako soukromá osoba a ne už jako člen oficiální parlamentní delegace. Takže pro budoucnost bychom si měli rozmyslet, jestli toto opravdu má smysl, to, co si zde takhle oficiálně rozhodneme. Jasné bylo, že výsledek té konference i když nestanoví závazné cíle na, na, na nadcházející roky, že ta debata se vedla takovým směrem, že vlastně se ani ne, nepovedla dodržet časový rámec. U, ve středu v poledne eh, měla být konference už ukončena, ale právě ještě se debatovalo o dalších for, formulacích. Ukázalo to také na určitý rozdíl mezi rozvojovými zeměmi, Evropou, Amerikou a tak dále. Velké katastrofy nedávné doby, ať už je to Haiti, Vanuatu a nebo teď Nepál, ukazují na jednu věc zcela zřetelně. A ve všech těchto zemích jsou velmi slabé vlády, které zcela zřejmě nejsou schopny uchránit své obyvatelstvo před katastrofami. A jde také o minimalizaci riziko. Tyto vlády dělají příliš málo na to, aby zabránili eh, riziku Eh, ať už je to zemětřesení, záplavy nebo něco jiného. Nejsou tam žádné vlastně preventivní eh, kroky. Eh, na rozdíl od toho Japonsko, my jsme nakonec vlastně byli v Sendai, u Fukushimi, tam vidíme i tři roky po tsunami, kde vlastně 19 tisíc lidí přišlo o život, tam po té katastrofě nejsou téměř už ani stopy, takže ty rozdíl je veliký. A právě teď v Nepálu, ale i ve Vanuatu, tam byly velké, velké tedy eh, organizace, které pomáhají, anebo dobrovolnické organizace, ty si stěžují, že sice bohužel k pomoci eh, eh, dochází, ale nekoordinovaně. Ani ze strany místní vlády, ani ze strany zemí, které tu pomoc vysílají. Každá vlastně země si tam eh, vlastně chce eh, pro sebe, jak si vyčlenit své území, kde si tedy zarazí svou vlajku, ať už jde o západní státy, Ameriku a tak dále a postupuje eh, samostatně. Takže je potřeba eh, si položit otázku, když uvolníme peníze, co se s těmi penězi stane. Pokud vím, na Haiti to zemětřesení, o tom, eh, ke kterému tam došlo, to lidé stále ještě pociťují ty dopady. Do této země eh, plynuly obrovské sumy peněz a je potřeba se ptát, kde vlastně ty peníze eh, skončily. Evidentně ne u těch potřebných. Je Velice, velice silně vystupovali také zástupci občanské společnosti v Sendai. I ti vlastně eh, ukazovali nebo poukazovali na to, že je potřeba vzít vlastně svůj osud do svých rukou právě v těch zemích, kde jsou slabé vlády, že je potřeba vlastně tu pomoc organizovat samostatně. A to je další faktor, eh, kterého si musíme všímat, že tady ta občanská společnost se také nějakým způsobem mobilizuje a snaží se Eh, o tomto problému přemýšlet. Druhé velké téma, a tam jsem byl požádán těmi eh, výše uvedenými organizacemi, abych to zmínil, to bylo téma prevence rizika katastrof a pomoc a začlenění. My víme, že během těch velkých eh, katastrofách Eh, třeba postižení lidé mají ještě mnohem obtížnější situaci než lidé zdraví. Nemohou si sami pomoci. A my musíme dbát na to, aby výsledky té konference ze Sendai vlastně eh, se věnovaly i eh, otázkám třeba začlenění a aby přešly do formulace na dalších konferencích a třeba, kon, a třeba závěrů, co se týče trvalé udržitelného rozvoje v New Yorku. Kolega řekl, že mám zvláštní vztah k Japonsku, je to e, pravda, nejde jen o japonskou, e, japonskou e, kuchyni, já mám japonskou snachu a naše vnučka je naším tedy velice silným, silnou spojkou k Japonsku. Merci, merci, Děkuji. Nyní vystoupí dva kolegové poslanci, ale prosím maximálně tři minuty, protože máme málo času. Kolega Gerenc. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, eh, úvodem eh, navázal na to, co říkal pan Celer. Říkal, že kvůli úsporem, úsporám tam delegace mohla zůstat jenom tři dny, myslím, že e, je třeba tedy zaslat nějaký požadavek na byro, aby se ukončil tento absurdní přístup, protože máme mít tedy nějaký e, politický význam a není možné toho dostat, tomu dostat, když e, máme omezení tří dnů od byra. To je zcela absurdní a je třeba s tím skoncovat. Myslím, že eh, je určitě užitečné, že se eh, toho konference jednala. Teď je ale otázka, jak vlastně posuzovat výsledky takové konference. Já jsem byl v roce 2003 v Salvadoru po zemětřesení a profil obětí byl velice jednoduše popsatelný. Tak jako u všech těchto přírodních katastrof většina obětí jsou lidé velice chudí protože i v Salvadoru jsou lidé bohatší, lidé chudší. A ti, tady to jsou lidé, kteří prostě eh, ty chudí bydlí eh, na eh, svazích, kde potom dochází k sesuvu bahna, k sesuvu zeminy a oni jsou pod tím pohřbeni. Jak tomu zabránit? Je třeba pomáhat lidem, aby se usadili někde jinde, na bezpečnějších místech. To je rozvoj. A je tady tedy takový rozměr vlastně nalehavých otázek, ale také dlouhodobého řešení. A to se týká vlastně eh, nejen komisaře Stalianidese, ale i dalšího jeho kolegy, eh, pana Nenici. Eh, myslím, že pak tady jsou také testy odolnosti, které je třeba provádět odolnosti vlastně oproti těm katastrofám, eh, ale nejen jim, jak jsme viděli v nedávno ve Středomoří. Jsou tady stále veliká propast mezi prohlášeními a mezi tím, co jsme schopni naplnit, když k té katastrofě dojde. Eh, kolega Guerrero hovořil o otázce rozpočtové. Ano, je pravda, musíme být konzistentní ve své práci chci. Je tady vazba mezi touto konferencí a konferencí v Addis Abebě ohledně financování a je třeba, abychom byli neústupní a řekli, že není možné škrtat rozpočet, že ta naše reakce na tuto problematiku musí eh, reagovat na navýšení počtu katastrof nikdy jsme ještě nezaznamenali tak vysokou koncentraci těch živelných katastrof a je tedy třeba na to zareagovat. I v rozpočtu. A naše e, delegace, myslím, e, vlastně dostala e, cti tohoto parlamentu i našeho výboru. Já jim za to děkuji a budu jim držet palce i na konferenci v Addis Abebě, kde by se mělo tedy pokračovat v tomto duchu. Děkuji. Paní Hautala. Ale drž se prosím tři minut. Děkuji, pane předsedo. Eh, mě vystačí i méně času. Chci poděkovat našim kolegům z delegace za velice důležité poznámky eh, ohledně konference Sendai. Myslím si, že mezinárodní společenství eh, musí se seznamovat s cíly udržitelného rozvoje, jak nám řekl pan Cele. Ráda bych eh, zmínila technickou připomínku pana Celera, ovšem ten mě bohužel neposlouchá já mluvím finsky, můžete si prosím vás nasadit sluchátka? Já jsem se jenom chtěla vyjádřit k tomu technickému problému, který jste tady nadnesl. Říkal jste, že jste tam mohli se držet jenom tři dny eh, veřejně a pak jste museli fungovat jako soukromé osoby na této důležité konferenci. Tady v Evropském parlamentu vlastně budeme mít teď schůzy z různých jednotek. Já bych ráda tam zmínila tuto situaci, aby se, že pravidla umožňují pobyt pouze třídení delegací, což je absurdní, protože e, většinou stejně náklady tvoří e, cez náklady na cestovné, cestování. Děkuji. Nyní eh, jménem komise pan Jan Clark, maximálně tři minuty. A vůle la parole. Thank you very much. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo, dobré dopoledne. A eh, děkuji také panu G. Salomovi za velice význam, výraznou zprávu o výsledcích konference a za jeho laskavá slova. Já si myslím, že opravdu je nutná koordinovaná práce všech evropských institucí a členských států. Tady v Sendai to opravdu skvěle zafungovalo a umožnilo nám to dosáhnout vý, vý, úspěšného výsledku, protože my jsme všichni vysílali stejné podobné signály a usilovali jsme o stejné cíle. Čili to je dobrý eh, příklad i pro ty, kteří se zabývají humanitární pomocí, pomocí při, při katastrofách. Eh, bylo to obtížnější, než se očekávalo pro tu delegaci, ale myslím si, že výsledky jsou eh, pozitivní. Inovace, to už je zmíněna ve zprávě. Konkrétně chci změnit, že zmínit, že přecházíme o e, vlastně humanitární pomoci, kdy už se zvládají výsledky takové pohromy k předcházení jejím rizikům nebo řízení rizik takových pohrom a také se jedná o pomoc i z hlediska technologií. Myslím si, že také stojí za zmínku od e, 47b, protože tam se hovoří také o e, nasměrování rozvojové pomoci, aby ty tedy i mnohostraná, i dvoustraná pomoc se zabývala riziky pohrom. A to je velice důležité. Komise teď bude si jaksi mapovat eh, akce na základě výsledků a tohoto dokumentu, co to znamená pro různé politiky. Je úplně jasné, že eh, legislativa v oblasti civilní ochrany a životního prostředí Eh, musí také být součástí opatření v tomto rámci. A myslím si, že eh, máme dobrou situaci z hlediska realizace a z hlediska poučení, které můžeme nabídnout mezinárodnímu společenství. Také, jak už tady bylo zmíněno, jak eh, Takovéto konference jsou skutečně klíčové a je důležité opravdu dávat dohromady financování a určitě to bude další důležitý krok, aby se to dávalo dohromady. Pokud jde o udržitelné eh, cíle rozvoje, pak je právě důležité řešit rizika pohromy. Je důležité, aby toto všechno bylo patřičně zohledněno v závěrečném dokumentu. Děkuji. Tak teď dostane slova kolega Guerrero, aby uzavřel a také prosím, abyste se držel těch tří minut. Mně bude stačit minutka. Já souhlasím s tím, že těch pět dní, že to je celkem pochopitelné, že když jedete na nějakou konferenci, že tam můžete zůstat po celou dobu. Eh, v Addis Abebě budeme hájit eh, financování, omezování rizik Eh, já děkuji všem za komentář a za půl minutku, tedy jsem to stihl a chci také poděkovat eh, kolegyni ze sekretariátu, protože i ona s námi musela pochodovat eh, z nádraží do konferenčních center a ochutnávat svou japonskou kuchyni a to všechno nad rámec svých pracovních povinností. Tak děkuji vám, milí kolegové, a Teď přejdeme asi už k následujícímu bodu. Máme trochu spoždění. A je to tedy bod SET, vyhýbání se daňové povinnosti a daňové úniky jako výzvy pro vládu, sociální ochranu a rozvoji v rozvojových zemích. A bez dalšího prodlení už dám slovo naší zpravodajce, paní Eli Schlein. Máte slovo. Grazie, prezidente. Dunque, sono stati presentati... Eh, Děkuji. 57 pozměňovacích návrhů tady bylo předloženo a je 157 a já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům a ostatním členům, kteří pomohli zlepšit tuto zprávu dále. Eh, s uspokojením jsem zjistila, že mnohé z těchto poznávacích návrhů se ubírají stejným směrem jako moje zpráva, některé ji dále zlepšují a proto také eh, s některými plně souhlasím a myslím, že tady není žádný velký rozdíl mezi politickými skupinami co do, eh, co do eh, názoru, jak tomu bývá jinde, ale samozřejmě jsou tady určité rozdíly, někdy jsou to drobné rozdíly, vyjadřují se různými slovy a určitě je e, zvládneme prostřednictvím kompromisu. Chtěla bych poděkovat všem, že souhlasili s tím, abychom udrželi zachovali strukturu tohoto dokumentu, přičemž recitály nebo úvodní, uznamená, úvodní ustanovení e, se zmiňují o současné situaci, o tom, jaké e, pro, pro, problémy řeší rozvojové země z hlediska e, vyhýbání se daňové pohybnosti a daňovými úniky a také je tady zmíněn ační plán. Bude se hlasovat 1. června, určitě budeme pracovat konstruktivně tak, aby se zapracovala do zprávy většina pozměňovacích pozměňovacích návrhů. Budu mít jenom dva dny na to, abych to pořádně přečetla, ale doufám, že dostaneme ke konsensu. E, mnohé z těchto pozměňovacích návrhů ale představují nové e, odstavce, čili tady budu se muset spolehnout na vaši spolupráci, protože těžko to všechno e, zpracujeme prostřednictvím kompromisních návrhu, čili podporujeme akční plán a chceme, aby na to reagovala komise a proto nemůžeme mít jasnou zprávu z, z, z hlediska vyjednávání, která nadcházejí, v Adis, která se budou konat v Addis Abebě. Dnes mohu vám říci, že dnes odpoledne se bude hlasovat o stanovisku v hospodářském eh, výboru. Já spolupracuji s tamnějším zpravodajem, který také se připojil k mým pozměvacím návrhům a doufám, že pozměvací návrhy, které dostaneme od Ekonu, se zapracují do této zprávy a že budou schopny zlepšit dále tuto zprávu. A teď tím končím a teď si poslechnu vaše připomínky. Děkuji. Děkuji. Slovo dostane stínový zpravodaj, nejprve kolega Rübek. Ja, recht herzlichen Dank. Děkuji. I já chci velmi poděkovat Eli Schlein. Myslím, že je z toho opravdu výtečná zpráva. Nás sjednocuje, že chceme podporovat, že chceme pomáhat a že se to musí všechno odehrát co nejrychleji, protože samozřejmě vidíme, že v mnoha zemích se ta situace nezlepšuje, naopak zhoršuje. A proto v oblasti daní jde především o to, abychom eh, vytvořili stabilní podklady a jednou z nich je také eh, tedy eh, usnadnění světového obchodu, konference o světovém obchodu a tam patří i velká E, vlastně oblast e, rozvojové politiky, pomoc obchodu a právě to finalizační kolo je pro Evropskou komisi jednou z nejdůležitějších úloh, protože pomocí toho je možné těmto zemím bezprostředně opravdu pomoci. Nám jde ale o to podpořit tyto země dlouhodobě tak, aby se osvobodili od finanční závislosti a aby měli možnost vytvořit efektivní daňové systémy. A tady jde tedy eh, v těchto jednáních o odstranění cel eh, ale tím se také ztrácí trošku konkurenceschopnost malých a středních podniků a zrušení eh, cel a vytvoření efektivního daňového systému je velmi důležité pro do rozvojové země, aby měly vlastní příjmy. Ty daňové systémy by také měly podporovat růst, ehm, stimulovat k tomu se osamostatnit, zakládat malé a střední podniky a právě v rozvojových zemích mají rodinné podniky eh, potenciálně obrovskou úlohu, aby bylo možné docílit tedy eh, samostatnosti, soběstačnosti, ale i možnosti pomáhat eh, ostatním. Jenom tak mohou vznikat nové pracovní příležitosti za pomoci jednoduchého pracovního práva, eh, daňového systému šitého na míru, který, jak už jsem řekl, má také stimulovat podnikavost a také v oblasti DPH je potřeba pravidla nastavit jednoduše, a otázka rozvojových zemí by se měla stát středobodem těchto jednání. Jde o to, aby morálka placení daní v těchto eh, zemích také stoupla. Eh, priority EPP tedy jsou eh, bojovat proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků, zvýšit transparentnosti, transparentnost eh, v daňovém systému a v justici, protože pouze 0,1% eh, světové pomoci jde na vytvoření efektivních daňových systémů. Tady by bylo potřeba uvažovat o významném nárůstu, minimálně eh, zdvojení, ale třeba až 0,5% by bylo možné. A pomoc ke své pomoci, pomocí technické podpory by také byla dobrá, aby tyto země mohly také eh, sledovat naše zkušenosti s daňovým systémem, který by mohl fungovat i tam. To je důležitý podklad pro to, aby došlo k modernizaci, k investicím do těchto zemích a to je také spojeno se zaměstnaností v těchto zemích pomocí níž je možné vytvořit blahobyt. Děkuji. Děkuji. Kolega Gerenc. Děkuji, pane předsedo. Beru si slovo jménem Luise Michela, jménem naší politické frakce. Děkuji za velice dobrou mm, práci zpravodajce. My jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, které zkusím schrnout, vysvětlit jejich filozofii. Samozřejmě eh, ta odpovědnost za tuto otázku je jak národní, tak mezinárodní. V rozvojových zemích ta odpovědnost je skutečně veliká. Otázkou je, jestli je zebra černý kůň s bílými pruhy nebo bílý kuň s černými pruhy. Nedostatek zdrojů eh, neukazuje eh, Vždyť těch zdrojů je málo. Je to spíše problém, že stát není schopen ty zdroje vybírat a potom plnit své úkoly jakožto státu. Navíc se rozvíjí šedá ekonomika a hodně lidí daně neplatí, nemluvě o mezinárodních eh, řetězech a tocích, které eh, jsou o to silnější, oč slabší je ta země, na jejíž eh, úkor dochází k těmto úniku, mm, kdy ty země jsou špatně zpravované. Tak co můžeme dělat? Technická pomoc, samozřejmě, ale to je jenom částečná odpověď, protože to je odpověď technická, technická pomoc. Můžeme těm zemím pomáhat zlepšovat výkon při výběru daní, ale je třeba, aby základem byl nějaký systém. To vláda schopná určovat hlavní směry, určovat cíly, jak říkal pan Rybik, vláda, která je schopná mít nějakou vizi ekonomického rozvoje a já tedy nechci být skeptický nebo pesimistický pro všechny africké země, protože některé země skutečně to pochopily a už si vytvářejí infrastruktury, vytvářejí se silnější instituce především pro výběr daní a jsou tam i země, které vytvoř, jsou, mají velké kapacity, e, třeba úspor e, země, které mají své vlastní státní finanční fondy a půjčují peníze Evropě. Eh, takže tam dochází k převrácení rolí. My jakožto eh, hlavní půjčovatele teď často dostáváme pomoc eh, vlastně z úspor, které nas, si naspořily ty přijímající země, které reagovaly na tu naši výzvu, aby vytvořily vhodné struktury. Chtěl bych zúraznit jeden bod. Velice obtížné je nejen zavedení zprávy, která dokáže řešit situaci, Také ještě bych připomněl, že podmínkou je existence skutečného parlamentu zvoleného v přímých volbách, občanská společnost, která se zapojuje do politického života, ale v řadě z těchto zemí procházíme takovým přechodným obdobím od neformální ekonomiky k formální. Je třeba rozlišovat mezi eh, vlastně neformální ekonomikou a ekonomikou podzemní nebo šedou. Ta neformální ekonomika to je jediná eh, cesta obživy, která často zůstává tomu obyvatelstvu, které nic jiného nemá. Ta neformální ekonomika to neznamená automaticky, že ti lidé neplatí daně. Ta, takováto ekonomika vytváří jen malé zisky a eh, těžko jej lze ještě zdaňovat je třeba se zabývat tedy i tímto problémem, protože eh, zkušenost s neplacením daní, jakmile ta ekonomika pak eh, se formalizuje, tak může vlastně přetrvat ten přístup daně neplatit. Na to je třeba dávat pozor, je to i otázka osvěty, eh, kterou musí vést tyto samotné země. Ale myslím, že my můžeme být velice užiteční a potvrzuje to i komise formou různých nástrojů, e, třeba podporovat je rozpočtově a zlepšovat e, e, vlastně odpovědnost těch přijímajících států a sou, je také třeba se soustředit na hlavní sektory, což jsou ty, o kterých jsem zmiňoval, a pak je třeba také podporovat zlepšení veřejné zprávy v těchto zemích. Děkuji. Paní Sanchez prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat Eli a jejímu týmu za vynikající práci, protože ten návrh je velice dobrý. My si myslíme, že ten text obsahuje e, základní prvky pro vytvoření efektivního rámce, který zabrání daňovým podvodům a únikům. Je třeba zlepšit veřejnou zprávu a zlepšit sociální vývoj v těchto zemích. E, tato zpráva také zmiňuje nutnost zlepšit situaci ve veřejném sektoru, vlastně přispívání nebo placení daní podniky v těchto zemích. Zpráva také zmiňuje nutnost vytvořit mezinárodního orgánu pod záštitou OSN, který by se tímto zabýval a který by překonal skutečnost, že dnes ty daňové zákony se dělají za zavřenými dveřmi OECD a vlastně přijímají rozhodnutí pro zbytek planety. Také se nám líbí, že v textu je zohledněn genderový aspekt. E, návrhy naší frakce chtějí zdůraznit některé body. Za prvé si myslíme, že je třeba posílit myšlenku toho, že chudoba není jediným problémem, který je třeba řešit, že je také třeba řešit nerovnost a proto se domníváme, že by to mělo být explicitně v textu uvedeno, že přerozdělování bohatství jako cílo sociální spravedlnosti musí být hlavním cílem jakékoliv fiskální politiky a musí tedy být toto zdanění progresivní. Také si eh, myslím, že je třeba zmínit různé finanční rozvojové instituce členských států, a to není jenom Evropská investiční banka. Když se přijímají opatření proto, aby vlastně finanční zprostředkovatelé eh, odlévali ty příjmy do daňových rájů. Dále podle Lisabonské smlouvy si myslíme, že je třeba, aby tady také byla zmíněna dohoda o zabránění dvojímu zdanění. Musíme být konzistentní. A tyto dohody eh, tedy mají zabránit dvojímu zdanění podniků, ale často ve skutečnosti podkopávají možnosti těchto zemí vytvářet vlastní zdroje a navíc velice často nadnárodní podniky eh, využívají těchto dohod a nedaní své příjmy ani v těch eh, rozvojových zemích, ani v EU, ale v daňových rájích. A je tedy třeba eh, zajistit, aby tyto státy danily tam, kde tyto podniky danily tam, kde vytvářejí své zisky to si myslíme, že by se mohlo také objevit v té závěrečné zprávě. A ještě jednou děkuji za vaši práci. Děkuji. Paní Hautala. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla vyjádřit uspokojení s prací, kterou eh, vykonal zpravda i všichni stínoví e, zpravda. Já jsem vlastně jediná, kdo je tady za naši skupinu přítomná. Myslím si, že teď se dostáváme k samotnému jádru soudržnosti politiky pro rozvoj a mně připadalo přímo zvlášť e, významné, jak Rychle se z mezinárodních daní stala významná otázka vůbec pro rozvoj. Myslím, že takhle to bude nazíráno i později v tomto roce v Addis Adebě a v New Yorku. Chtěla bych zdůraznit v této zprávě toto. Opravdu návrh eh, zpravodajkní velice důležitý tam, kde paní zpravodajka navrhuje, aby daňový výbor OSN byl přetvořen ve skutečný mezivládní orgán. A e, takovýto mezinárodní orgán by zcela přirozeně musel vycházet e, z úmluvy OSN mezivládní a měla by tady být také určitá sankce vůči zemím, které se nezúčastní, protože je třeba najít způsob, jak z toho udělat všeobecný univerzální orgán. A za druhé bych chtěla zdůraznit tuto věc, totiž transparentnost e, těžebního Průmysl, jak funguje v rozvojových zemích. A tady bychom měli výslovně zmínit některé iniciativy, k němž už došlo. Eh, konkrétně iniciativu, která vychází z Norska a týká, týká se eh, právě transparentnosti těžebního průmyslu. To by se mohlo stát vzorem pro budoucí mezinárodní legislativu v této věci. A určitě je to velice učiteč, užitečné pro rozvojové země, které eh, mají problémy s tím, jak si ponechat doma eh, výhody, které plynou z těžebního průmyslu. A pak se také hovoří o obnovitelných zdrojích, jako e, jsou volně žijící zvířata, lesnictví a podobně. Nevím, možná už je pozdě to zapracovat do této zprávy, ale určitě v budoucnosti takovéto zprávy by se měly zabývat i jinými zdroji. Dále daňové ráje. E, těmi jsou bohužel často chudé země a měli bychom se snažit najít způsob, jak pomoci jejich ekonomické transformaci, aby měli jiný, lepší způsob, jak si opatřovat příjmy a obživu pro své lidi. A určitě je velice důležité podporovat eh, rozvojové země v tom, aby si vypracovali eh, soudnictví a také eh, opatření na boj proti praní špinavých peněz. Nakonec tady byla velice důležitá poznámka o neformální ekonomice. A je to pravda, pokud by tady byla striktní povinnost, eh, danění eh, eh, milionů a milionů podnikatelů v chudém světě vedlo by to ke katastrofě. Ale jsou určité praxe, které možná nejsou předmětem této zprávy. Například Etiopie zavedlo malý roční poplatek pro mm, ulič, pouliční prodejce, čili i oni se účastní, ale ne nad jejich vlastní Ehm, poměry. Čili já doufám, že i tato zpráva bude velice důležitým příspěvkem k eh, eh, snaze Evropské unie dosáhnout spravedlivého mezinárodního danění. Děkuji. Děkuji, kolega Stýr. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, velmi stručně, protože eh, náš kolega pan Rubik už tady prezentoval stanovisko EPP. Já to nebudu opakovat, ale i za sebe bych chtěl poděkovat kolegyně Eli Schlein za vynikající práci kterou odvedla na přípravě této zprávě. Velice dobře jsme spolupracovali už při předchozích příležitostech. Byla to například zpráva o novém rámci globálního rozvoje po roce 2015, kdy jsme se některými z těchto věcí zabývali obecněji a teď už se dostáváme k podrobnější zprávě v této věci což by mělo být zapracováno do obecnějšího kontextu všeho, co děláme při přípravě na konferenci v Addis Abebě financování rozvoje. Myslím si, že teď máme příležitost, jako tomu bylo i v předchozích příležitostech, abychom vyslali velmi silný signál. Za tím účelem ale musíme se zaměřit na určité věci a neměli bychom se snažit to příliš rozšířit. Myslím si, že první odstavec v tomto textu zní velice jasně, protože vyzývá komisi, aby předložila akční plán. Čili je to velice operativní cíl, to, co očekáváme a žádáme na komisi. Chceme tedy, aby to bylo vytvořeno, uděláno formou sdělení pak otázka boje proti daňovým eh, únikům nebo vyhýbání se daňové povinnosti. Myslím si, že ve sdělení by měla být také eh, zmínka o nezákonných eh, tocích. To je peněz. To by mělo být určitě v tom zahrnuto. Čili v rámci této výměny názorů bych chtěl zdůraznit, že um, měli bychom na pomoci, aby Eli Schlein spolu se stínovými zpravodaji tento signál nadále formovala jasně, aby se nepřetížila tato zpráva přes příliční množství dalších věcí. Myslím si, že v tomto okamžiku je důležité, aby tady zazněla jasná zpráva operativního rázu, která bude vyslána od Evropského parlamentu ke komisi. Proto jsem pro tu formulaci prvního odstavce, tak jak je. A samozřejmě máme i některé pozměvací návrhy, ale znovu chci naléhat, abychom tuto zprávu zaměřili na konkrétní věci, aby opravdu to zaznělo dostatečně výrazně od parlamentu, co chceme. Děkuji. Děkuji vám. Nyní za komisi pan Nens. A buďte prosím stručný, dávám vám tři minuty. Merci. Uh, thank you very... Děkuji. Pane předsedo, já vítám tuto zprávu, je to výtečná zpráva. Komise Eh, se při několika příležitostech připojila do debaty o této zprávě a s výsledkem jsme velmi spokojeni. Dovolte, abych připomněl, že komise před pěti lety v roce 2010 zveřejnila eh, komuniké o eh, vývoji daní a dostalo se nám velké podpory od tohoto výboru Evropského parlamentu tomto sdělení už jsme poukázali na problém, o němž hovoříme nyní. Vyplývá z toho, že komise důsledně eh, vede debatu na toto téma. V roce 2010 jsme v New Yorku eh, zorganizovali eh, akci, co se týče mobilizace této otázky během schromáždění OSN, kdy se hovořilo o střednědobé eh, hodnocení eh, plánu naplnění cílu milénia a jsem velice rád, že zde slyším, že toto téma se stalo klíčovým tématem na mezinárodní agendě, když hovoříme o Eh, rozvoji a rozvojové pomoci, zvláště v kontextu Addis Abeby. Vítáme tedy tento dokument, my jsme debatovali o těch návrzích, jak už jsem řekl, už eh, je vytvořena řada politik, které eh, komise vytvořila v uplynulých letech, které se zabývají mezinárodním aspektem, ale i interními otázkami, co se týče vnitřního trhu a nezákonných finančních toků. My i nadále se snažíme veškerá tato politická opatření zapracovat do plánu, který komise s radostí odprezentuje eh, na této konferenci v Addis Abebě. Vyhodnotíme ty návrhy a některé ty návrhy, které už jsou součástí toho akčního plánu, jsme vlastně už zapracovali do návrhu dokumentu, který eh, pro konferenci připravujeme. Eh, existuje několik problémů, které si vyžádají další úvahy. Eh, za prvé přepracovat eh, eh, daňový výbor OSN v, mezi, v mezivládní orgán. To je politická otázka, ne tak technická. My potřebujeme podpořit tento výbor. Komise podporuje manuál OSN o převodních cenách. Ten byl vytvořen za podpory Evropské komise. My jsme spolupracovali s kolegy z DG Taxud, abychom pomohli tomuto výboru při eh, zpracování tohoto manuálu. I tak přetrvávají důležité problémy, které je potřeba probrat, než budeme pokračovat v řešení tohoto tématu. Co se týče rozvojových zemí, náš přístup je dvojí. Za prvé, podpořit budování kapacit eh, daňové zprávy, ale dalším důležitým tématem pro rozvojové země je zajistit, aby rozvojové země se také jako rovnocení partneři účastnili mezinárodních debat o eh, nezákonných finančních tocích a také, aby byly přizvány k dohodám o standardech a tímto směrem komise pracuje. I nadále budeme pokračovat v debatě s Evropským parlamentem. Velice rádi eh, tato témata zapracujeme do eh, pracovního dokumentu, který eh, připravujeme a už jsme poměrně daleko v této práci, který připravujeme na konferenci do Addis Abeby. Děkuji. Grazie, eh, grazie a tutti, eh, anche per... Děkuji. Ráda bych všem poděkovala za tuto debatu. Všichni jste poukázali na důležitá témata. Chci poděkovat panu Rubikovi za jeho vyjádření. Byla jsem ráda, že z vašich pozměňovacích návrh, návrhů vyplynulo, že eh, souhlasíme oba dva s tím, že musíme posílit naše závazky. A ty jsou momentálně ještě nedostatečné. Souhlasím i s tím, co řekl pan Gerenc. Nejde jen o technickou pomoc, to je jenom část toho řešení. Pomocí akčního plánu, který se snažíme schválit, budeme chtít zaujmout realističtější přístup k různým druhům řešení. Eh, hovořilo se zde o šedé ekonomice. To je také důležitý aspekt, o kterém se hovoří v různých pozměňovacích návrzích. O tom ještě budeme mluvit. A další věc, o které hovořili eh, kolegové Sanchez a Halter, je eh, aspekt transparentnosti. To je zcela zásadní věc. Transparentnost je nezbytná jak pro výměnu informací, tak pro zjištění, eh, kolik zisku se generuje nejenom v, eh, v bankách, ale i v dalších odvětvích. A také děkuji za to, že jste zmínil eh, další věc, která je i z mého hlediska velmi důležitá, a to je rovnost Eh, na tom jsme pracovali s kolegou Štýnem, děkuji eh, i jemu. Eh, nejde jen o otázku boje s chudobou, ale jde o to, aby bylo dosaženo pokroku i v cílech udržitelného rozvoje. Zamýšlet se nad rozdělením bohatství a nad vymícením chudoby. Pak je tady ta Eh, zásada důslednosti rozvojových politik. To je vlastně eh, těžiště této debaty. Myslím, že eh, v té debatě můžeme pokračovat. Chci poděkovat komisi. Na některých oblastech bude potřeba ještě zapracovat, to je jasné. Je důležité trvat na některých věcech. Je třeba zajistit, aby pakliže budou podepsány mezinárodní dohody o daních, tak nesmí dojít k nerovnováze eh, rozdělování eh, příjmu z daní. A eh, tady musíme zhodnotit veškeré ty modely, které existují, třeba ten model OSN, o kterém se ve zprávě mluví. Daňový výbor OSN, na, i nad ním se musíme zamyslet. Eh, četla jsem eh, kompromisy výboru Ekon. Myslím, že mezi politickými frakcemi panuje souhlas nad tím, že je potřeba eh, získat maximální účast, rovnocenou účast ze strany rozvojových zemí, co se týče globálního danění a globálního financování. Všechno je to vzájemně propojeno. Děkuji ještě jednou a těším se na další schůzi s tím zpravodaj. Děkuji, kolegové. Chtěl bych vám říci, že tato zpráva bude předmětem hlasování na výboru 1. června. Je vous propose... A teď přejdeme k bodu 8 na pořadu jednání. Účinnost kombinování grantů regionálních investičních facilit s půjčkami finančních institucí za účelem podpory vnějších politik e EU. Poprosím experty, aby zasedli za předsednický stůl.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 předsedou třetího senátu Evropského účetního dvora a autorem této zvláštní zprávy. Schrne nám závěry účetního dvora. Pak vystoupí paní Karin Soe, která zodpovídá za rozvojové politiky EU na aliance EU což je Združení rozvojových organizací eh, spojených církvemi a dá nám tedy pohled občanské společnosti a děkuji vám předem za to, že jste přišla. A pak tady máme třetího hosta, paní Konstanc Kal, která je ředitelkou pro institucionální vztahy Evropské investiční banky a ta nám řekne, více o tom, jak instituce, která financuje rozvoj jako EIB, využívá právě toto kombinování. Takže děkuji i paní Konstanc Kan, že zareagovala na naše pozvání. Kolegové, je to tedy poprvé v tomto volebním období, kdy eh, máme eh, toto kombinování. Eh, já potom paní Jiménez Eh, která zodpovídá za tuto otázku, za náš výbor, aby vystoupila hned po posledním hostovi a ona potom vlastně eh, k tomu bude mít zprávu. Než se k tomu dostaneme na příštím jednání. Prosím eh, panelisty, aby každý hovořil maximálně 10 minut a jako první vystoupí pan Pitchstein. Pane le je suis Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem vždycky velice rád, když můžu přijít do Evropského parlamentu a chtěl bych vám a vašim kolegům nejprve poděkovat za to, že jste nás pozvali, abychom se vyjádřili k auditu, eh, který eh, tady eh, budu prezentovat a který se týká toho, čemu se v angličtině říká blending. Nejprve tedy stručný úvod, potom vám přednesu připomínky a pak se pokusím uzavřít eh, s několika body, které si zasluhují vaši pozornost. Stop. Takže nejprve bych chtěl říci, co my myslíme tím kombinováním. Je to kombinace grantů a půjček, tak, aby se vytvořil určitý pákový efekt, aby bylo možno vynaložit více finančních prostředků na rozvoj, než kolik by toho byla schopna bez tohoto pákového efektu Evropská unie sama. Čili hlavní věc, co se týče tohoto kombinování a využívání pákového efektu, je tedy ambiciozní cíl, řešit suboptimální situaci v oblasti investic nebo suboptimálních investic, tedy takových, které by nebyly dostatečně ziskové, které by byly spojeny s nadměrným eh, rizikovým profilem nebo by se odehrávaly v zemích eh, velice zadlužených. Komise respektive ještě eh, před rokem 2007, tím bych vlastně chtěl začít, už tehdy Evropská unie měla různá takovéto nástroje, ale v roce 2007 komise vytvořila eh, osm regionálních investičních eh, facilit, aby pokryly celou oblast vnější spolupráce, čili osm regionálních investičních facilit, jsou to země eh, karibské, azijské, sousední státy a další. A mají takovou třístupňovou strukturu. Je tam strategický uh, uh, orgán, uh, výkonný a technický. Důležité je poznamenat, že iniciativa navrhovat projekty pochází od finančních institucí. Čili s iniciativou nepřichází komise, ale finanční instituce. A pro představu, o jaké částky se jednalo, které byly věnovány. Je to 2,1 miliard milionů e, euro a e, celkov, miliard dolarů a kombinuje se to s částkami ostatních dárců, čili vlastně nám to poskytuje investiční částku vyšší než 22 miliard euro v období 2007 až 2013. Jenom pro představu, o jak významné částky finanční se jedná. Více než polovina projektů eh, se odehrávají v energetice a dopravě. Čili eh, jedná se o významné částky do těchto sektorů, které by soukromý sektor sám ne poskytl. Dále je třeba, abych se zmínil také o auditech. Co konkrétně bylo předmětem auditu? My jsme kontrolovali efektivitu, nikoli v účinnost, ale efektivitu kombinování těchto grantů regionálních investičních facilit těch osmi institucí s půjčkami od finančních institucí jako takových. Hle, to bylo hlavním cílem auditu. Krom toho jsme měli dvě takové podotázky. Jedna se týkala e, zřízení a řízení facility a pak e, e, jaké přínosy se tím sledovaly, co dobrého to mělo přinést. Konkrétně jsme se zabývali Ehm, dvěma facilitami, to byl to mm, eh, svěřenecký fond a ehm, z EU e Afrika, celkem to bylo 30 projektů, 30 plus 15 a projekty představují více než 75% grantů. A co jsme vlastně zjistili? Zjistili jsme, že regionální investiční facility byly vytvořeny patřičným způsobem. Tady bych řekl, že byla odvedena dobrá práce, není třeba nic moc kritizovat. Ale zjistili jsme, že řízení ze strany komise bylo dost, dosud eh, trpělo určitými nedostatky. mezidobí došlo k určitému pokroku ze strany komise. Jak už jsem na začátku říkal, s iniciativou eh, projektů přicházely eh, ne, eh, finanční instituce. A komise reagovala spíše na návrhy, než aby se sama chápala iniciativy nebo aby přebírala tady vedoucí úlohu. Byla zvolena řada vhodných projektů Nicméně rovněž jsme shledali, že posuzování komise se dostatečně nezaměřovalo na přidanou hodnotu a na výši eh, evropských grantů, protože komise nebyla dostatečně zapojena. Proto eh, schválené projekty byly relevantní, nicméně eh, kvantifikovaná data scházela Eh, na úrovni komise, tedy to nebylo kvantifikováno. Tudíž předpokládaná hodnota projektu eh, nebyla dostatečně vykázána ze strany komise. Eh, postupně docházelo k většímu zapojení komise, ale i tak ze strany delegací nebylo dostatečné zapojení, aspoň ne takové, jaké by se bylo dalo předpokládat a mohli bychom říci, že je dosud nedostatečné. Pokud jde o volbu grantů a částek, mluvím o těch 2,1 miliard za období 6 až 7 let, pak eh, tady proto nebyla vlastně stanovena žádná kritéria, na, na základě kterých se stanovily částky na jednotlivé granty. Nebylo rovněž jasné, jakým způsobem se rozhodovalo o výši částky. Eh, teoreticky za to finanční instituce by mohly stanovit úrokovou sazbu, která by byla vyšší než normální, a mohli vlastně to zahrnout do finančního balíku a byl by to přijat, když by to přijal ten beneficient. Čili jsme vlastně zjistili, bylo riziko, že ten prospěch z těch grantů se plně nepřenesl na beneficienty. Spíše, že infinance, instituce, abych to řekl na rovinu, spíše vydělávaly díky těmto grantům. A pak další byly eh, předběžné platby nebo předběžné refundace, které byly příliš vysoké a eh, vlastně se hromadily. Když byly eh, dohodnuty dohody, podepsány dohody a tak se zjistilo, že už hned byly poukázány velké částky na předběžné platby, čili ty potom ležely ne, neúčinně na bankovních účtech, například na bankovních účtech v tom svěřeneckém grand, fondu mezi Evropskou unii a Afrikou, tam ležely eh, na bankovních účtech příliš dlouho, jak najdete na straně 22. Pak se také někdy stávalo, že se vytvářely subfacility a pak eh, kritéria pro eh, stanovení půjček byly příliš vágní. Dále, jak komise sledovala realizaci těchto grantů. Obecně vzato eh, to monitorování bylo různé. Na úrovni komise, čili eh, Evropská delegace má na starosti monitorování grantů, ale jak už jsem říkal na začátku, právě ta nebyla dostatečně eh, zapojena. Výkonnostní monitoring byl omezen a prozatím neměl dostatečně kvalitní strukturu. Měl bych zmínit, že jsme dokončili ten audit před 17 či 18 měsíce. Když se pak podíváme na předpokládaný prospěch z kombinace grantů a půjček, pak zjistíme, že toho prospěchu se plně nedosáhlo a abych to trochu schrnul. My jsme se zabývali 30 projekty, a normálně bychom mohli očekávat, že komise bude schopna zcela zřetelně vykázat přidanou hodnotu, než vůbec eh, poskytne grant a než ta iniciativa bude. A komise to ale udělala jenom u každého druhého projektu, takže u 15 z 30 projektů bylo poměrně jasné, jaká bude přijatá hodnota. Čili ale u těch 15 dalších projektů to jasné nebylo a komise to nedokázala ehm, ehm, vyčíslit. Čili tady není žádná přesvědčivá analýza, která by ukázala, že opravdu ty kranty byly nezbytné k tomu, aby došlo k uzavření ehm, smlouvě o půjčce. Co je tady kladného? E, tato metoda umožňuje komisi, aby více tlačila na e, vytváření politik a na to, jakým způsobem se vytvářejí projekty. Čili tady je potenciál pro komisi. A ten komise sice využila, ale podle našeho názoru neúplně. Já tady nebudu zabíhat do podrobností. Poslední bod, který se týká těchto našich poznámek, je koordinace dárců. Určitě tady můžeme pozorovat pozitivní dopad na koordinaci dárců. Čili to se povedlo. Ale na druhé straně, jak, je tomu, jak tomu často bývá, viditelnost eh, financování Evropské unie prozatím eh, je omezená. Čili koordinace dobrá, ale moc to není vidět eh, tě, u těchto kombinovaných projektů. Nakonec mi dovolte jenom pár závěrů. Když se podíváme na efektivitu, pak obecně jsme uzavřeli, že to efektivní bylo. Pokud jde o strukturu nebo zřízení v pohodě, potenciální prospěch z této kombinace nebyl plně realizován. Čili pokud jde o těch 30 auditovaných projektů, ano, byly, byly sice relevantní, relevantní, ale komise při posuzování požadavků na granty nebyla dostatečně soustředěna, nebylo to dostatečně prokázané, čili přikázanou, přidanou podnot, hodnotu jsme dokázali, eh, Byla dokázána jenom u poloviny z těch 30 projektů. A už jsem říkal, že tady byl pro, ne, problém s příliš vysokými eh, platbami předem Eh, zálohovými platbami a pokud je o koordinaci, ko, koordinaci partnerů eh, na různých úrovních, tady byly podniknuty pozitivní kroky a abych už skončil, mohu ještě říci, že myslíme si, že komise dostatečně nevyužila potenciál pozitivního dopadu Eh, zřizování těchto projektů a že také to tady Evropskou unii v tomto směru nebylo dost dobře vidět. Děkuji. A teď paní Garencová, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání, abych vystoupila za Evropskou občanskou společnost. Já jsem členkou Concordu a e, spolu s několika dalšími organizacemi v posledních dvou či třech letech jsme nanesli celou řadu otázek a vyslovili obavy. A vstoupili jsme, zahájili jsme dialog s komisí, s vašimi předchůdci a také s Evropskou investiční bankou a s rozvoj, bankami pro rozvoj. Právě se týká o důležitou otázku kombinace půjček a grantů, protože se to stalo důležitou modalitou pomoci ze strany Evropské unie. Chtěla bych tady zmínit dva dokumenty, které tady mám, které tady mám. Jeden představuje eh, podrobnější studii investiční facility v Latinské Americe. Je tam pár případových studií a také několik doporučení, které jsme vytvořili, vypracovali už před dvěma lety. Občanská společnost vysoce vítá zprávu účetního dvora a jeho doporučení. Je tedy jedna z našich obav, totiž, že Evropská unie a její členské státy, jak se zdá, tlačí na tuto modalitu pomoci, aniž by posoudili rizika a dopad a aniž by e, opravdu posoudili, co to bude znamenat co do dopadu na rozvoj, transparentnost a odpovědnost e, za evropské veřejné výdaje zpráva e, účetního dvora klade otázky ohledně toho, co tato kombinace dalšího přináší pro financování rozvoje. Podporuje, potvrzuje to i mnoho našich obav a naše otázky. Jsou tady také otázky a um, obavy, které vyjádřil tento výbor, paní Eva Žoli za předchozího výboru to vyjádřila ve dopise a také se to řekl eh, zpravodaj, bývalý zpravodaj. A řekli tam, že tato kombinace, jako jakýkoliv jiný politický návrh, eh, podporuje eh, priority a proto je třeba zvážit tři průřezové otázky. Respekt politických cílů Evropské unie a konkrétně snižování chudoby, pak strukturu řízení a výzva, kterou představuje demokratická transparentnost a odpovědnost. Doufáme tedy, že eh, komise, no slyšíme, že komise teď provádí eh, posouzení modality eh, kombinace a doufáme, že toto hodnocení bude zahrnovat celou řadu aktérů a že přihlédne také k obavám, které vyjádřili účetní sbor i tento dvůr, pardon, tento výbor i občanská společnost. Plus k poznámkám a doporučením ze strany účetního dvora chtěla bych zdůraznit ještě několik dalších věcí. Za prvé, musí se sdílet riziko a minimalizovat eh, riziko pro vlády. Tento kombinování grantů by nemělo vést nadměrnému riziku nebo dluhu. Vždycky by to měli vyjádřit, zase vykompenzovat eh, příjmy, které z projektu vyplynou. A je třeba také zajistit udržitelnou infrastrukturu, takže tady zůstane udržitelná, zejména veřejná infrastruktura i po ukončení projektu. Pokud jde o to, aby, aby, se to, aby tady byla demokratické vlastnění, pak tedy je důležité aktivní eh, zapojení všech aktérů. Ale regionální struktura investičních facilit neuměžuje takové systematické zapojování všech členských, všech členských států Evropské unie, Evropského parlamentu, delegace Evropské unie a co je ještě důležitější, zainteresovaných stran na um, místní úrovni. To jsou národní, další uh, parlamenty, místní místní eh, komunity, eh, regionální orgány. A eh, je, musí tady být předběžné konsultace těmi lidmi, kteří přímo nebo nepřímo budou či jsou těmito projekty dotčeni. Musí tady být propojení eh, s mm, aktéry, s zainteresovanými stranami a zvýšit transparentnost. Všechny tyto dokumenty projektů by měly být eh, ve veřejné doméně, včetně toho, jak se o nich rozhodovalo, jak probíhalo řízení, jaké mm, příjmy se od nich očekávají. A všechny mechanismy tady musí být zveřejněny. Prozatím není k dispozici dispozici veřejné informace o tom, jak fungují veškeré tyto různé facility nebo které projekty ještě čekají na realizaci, ale nebo jaké byla provedeno posouzení občan s výjimkou toho svěřeneckého faktu EU e, Afrika. Tyto nástroje nemají ani své vlastní webové stránky, kde by byla poskytovány informace veřejnosti. Myslíme si, že také, jak už ostatně řekl, E, účetní dvor, že je třeba e, posílit e, o vysoké standardy proces posuzování dopadů, Pak je, teprve tady jde vlastně o zodpovědnost, zejména pokud jde o finanční instituce a prostředníky, kteří jsou v tom zapojeni. A někdy se neuplatňují stejné standardy a stejné pojistky, jaké e, jsou na evropské straně nebo jaké se uplatňují normálně v Evropě a to také konstatoval účetní dvůr. Co je zvláště znepokojivé podle mého názoru je skutečnost, že účetní dvůr řekl, že je tady třeba, aby, že tedy ta potřeba grantů ve souvislosti s půjčkami byla prokázána pouze u poloviny projektů, které posuzoval účetní dvůr. Pro nás je to docela šokující pro občanskou společnost, pro nás je to naprosto neakceptovatelné, protože jsou tady takové malé zdroje, veřejné zdroje, které jsou k dispozici pro rozvoj a že přitom tyto zdroje jsou tak strašně potřebné právě v těch nejméně rozvinutých zemích, v křehkých státech. Jsou zapotřebí pro podporu sektorů, které eh, nejsou dostatečně financovány, jako je zdravotnictví, vzdělávání, udržitelné eh, zemědělství, eh, pomoc pro uprchlíky, ochrana životního prostředí. A to je ještě více znepokojivé, když zvážíme, jaký se tady upevňuje eh, konsenzus mezi, mezi eh, multinárodními bankami a tom, že je třeba využít eh, takovýto pákový efekt. A tento konsenzus nabírá na síle v mezinárodních jednáních o financování za účelem rozvoje a pokud je také o, rozvo- o realizaci SDGs. A proto je třeba také aby eh, se tady posuzovaly eh, odpovědnosti vlády. Jedná se o financování v souvislosti s klimatickými změnami a tady vidíme mnohé znepokojivé eh, trendy, my jakožto občanská společnost. Já bych zmínila takový případ, například případ Santa Eita Interdam v Guatemala. To by věc, která byla předložena tady v této místnosti. A je to projekt, který podporuje celá řada evropských finančních institucí pro rozvoj a také Mezinárodní eh, finanční fond a eh, Světová banka. A dokonce to schválil Evropský mechanismus pro čistý rozvoj. Ale my jsme tady slyšeli svědectví od eh, lidí, místních lidí z, tohoto, z, té, z této oblasti, kteří nám říkají, že ta tento projekt ohrožuje jejich práva, jejich živobytí a že vláda Guatemala velice násilně reaguje na jejich um, odpor vůči tomuto projektu. A myslím si, že takové protesty můžeme očekávat i v budoucnosti, pokud si politikové nedají pozor, jak eh, se angažují spolu s veřej, mezinárodními finančními institucemi a soukromými investory v boji proti změnám klimatu. A mm, ochotně vám sdělím další informace k této věci, pokud je budete chtít. Děkuji. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. A nyní dostane slovo paní Konstantka z Evropské investiční banky. Já bych ráda nejprve také poděkovala za laskavé pozvání a my si vážíme kontroly provedené účetním dvorem. My jsme k té kontrole přispěli. Tady zaznělo několik důležitých bodů ze strany pana Pinkstona. Za prvé, že ten audit už je eh, hotov, že byl ukončen před určitou dobou a že obecné závěry byly takové, že to kombinování obecně je účinné ale také zde zaznělo, že přidaná hodnota by se měla lépe zdokumentovat a že je zapotřebí také zajistit lepší zviditelnění. O tomto tématu jsme debatovali i včera s různými generálními ředitelstvími, členskými státy. Eh, rok 2015 je rokem rozvoje a probíhá zvýšené úsilí a my k němu eh, přispíváme, aby agenda rozvoje eh, byla viditelnější. Evropská investiční banka funguje v zemích AKP podle dohody z Kotonu, a eh, podle našeho mandátu externích půjček. To je mandát, který získáváme od vás a od rady. Kombinování grantů a půjček je skutečně důležitým aspektem naší činnosti za hranicemi Evropské unie. EID je veřejná, je, je tady e, banka vedená veřejnou politikou a investujeme do udržitelného rozvoje. A vzhledem k tomu, že jsme banka, eh, tak asi nikoho eh, nepřekvapí, že důležitým aspektem té udržitelnosti je také eh, možnost banky fungovat v tomto prostředí. My se ale nezabýváme pouze touto stránkou projektů. Máme přísná pravidla due diligence, podle nichž hodnotíme i ekologická, sociální a e, klimatická pravidla projektu. Máme-li kombinovat naše financování s granty, můžeme tak financovat projekty, které bychom jinak financovat nemohli těch grantů využíváme k úrokovým dotacím a tím pádem tak můžeme vyřešit ta, ty limity udržitelnosti. To je téma, které zde opakovaně zaznělo. Umožňuje, umožňuje nám to použít pákový efekt, eh, pro eh, získání financování i od ostatních eh, investorů. Bez toho by důležité investice do infrastruktury nebyly myslitelné. Máme mnohé kontakty s partnerskými zeměmi, udržujeme kontakty i eh, s propagátory této aktivity, protože potřebujeme, aby do banky přišly projekty realizovatelné. Loni jsme strávili téměř celý den s předsedou Africké unie a i tam byly potvrzeny klíčové priority podle Africké unie, které se hlavně pohybují v oblasti infrastruktury, zvláště energie, obnovitelné energie, bezpečná pitná voda a zemědělství. Co se týče transparentnosti, byla jsem ráda, že jste odkázala na webovou stránku, která skutečně existuje. My zveřejňujeme eh, projekty, které byly realizovány i projekty, které se připravuje, připravují, protože transparentnost je pro nás prioritní jako banka také pravidelně oslavuje, oslovujeme občanskou společnost. E, toto oslovování má určitý rytmus. Již více než tři roky se vždy v bance v Lucembursku setkáváme s klíčovými témami, e, e, hovoříme o klíčových témat, eh, tématech, ale jsme otevřeni i vstupům z občanské společnosti a vyslyšíme její názory. Máme v bance kontrolní mechanismy, ku příkladu mechanismus pro stížnosti, takže když představitelé občanské společnosti mohou podat stížnost, i takovou stížnost transparentně zveřejníme na našich webových stránkách. Takže aspekt eh, odpovědnosti a transparentnosti bereme skutečně vážně. Hovořilo se zde i o přidané hodnotě. V roce 2012 jsme v bance zavedli rámec pro měření výsledků a s mnoha z vás jsme se podělili o naši loňskou zprávu. To byla první zpráva, kterou jsme vydali. Těšíme se, že to zopakujeme i letos. Tady vás skutečně informujeme o přidané hodnotě projektů, jaké dopady eh, mají projekty, které jsme financovali. Dovolte, abych ukončila své poznámky pomocí dvou konkrétních příkladů, kdy to kombinování grantů a půjček bylo opravdu užitečné. Víme, že energie, energetika je velikou výzvou pro Afriku, včetně obnovitelných zdrojů. Také víme, že miliardy lidí v současné době nemají přístup eh, k energiím a mnoho z nich právě v Africe. My jsme zafinancovali projekt eh, přenosové soustavy za nějakých 75 eh, milionů euro eh, pobřeží Slonoviny, Liberie a dalších zemí. Tento projekt se týká integrovaného trhu elektřiny, který je velice důležitý pro budoucí ekonomický růst těchto zemí. Podaří se nám tedy zavést spolehlivou dodávku elektřiny a víme, že tento projekt zlepší ekonomický růst, pomůže zlepšit e, životní úrovni, úroveň lidí a přispěje ke stabilitě v regionu. Investiční grant 10 milionů, který jsme dostali v rámci IDF, umožní také venkovským populacím se připojit k dodávkám elektřiny. 12,5 eh, milionů, tedy euro, dotace na úroky nám umožní poskytnout eh, tuto půjčku eh, i zemi Sierra Leone a tím se sníží zadluženost této země. Dalším příkladem, který bych ráda zmínila, je příklad, který se více týká malých a středních podniků, soukromého sektoru. Tam, tady otázka technické pomoci pro budování e, kapacit je klíčovým e, elementem naší podpory. E, facilita pro financování soukromého podnikání v Africe nám umožňuje poskytnout ty půjčky v místních měnách a budovat kapacity i finančních prostředníků a tím eh, tam se tam vytváří bankovní systém. Technická pomoc ve výši 3 milionů nám umožnila zajistit, aby kapacita bank provést due diligence, včetně kontroly úvěrů, eh, že to se podařilo posílit a také to vytváří kapacitu soukromých podniků, které tak mohou této facility využívat. Závěrem chci říci, že jestliže chceme plnit závazky rozvoje, bude velmi důležité podpořit i investice ze strany soukromého sektoru do rozvojových zemí a tak využít pákového efektu k posílení těch omezených finančních prostředků, které jsou k dispozici, ale udržitelným způsobem. A kombinování grantů a půjček podle našich zkušeností je důležitým prostředkem plnění těch důležitých výzev eh, udržitelných cílů rozvoje i po roce 2015. Děkuji. Jako tak teď mi tady do ucha napovídají, že eh, na náš výbor přišla návštěva z amerického kongresu, takže je srdečně vítáme na našem výboru. Merci, merci eh, Děkuji vám za příspěvek. Teď dostane slovo kolegyně Teresa Jiménez která se k tomu vyjádří. Děkuji mnohokrát, pane Pongo. Děkuji především eh, řečníkům, které jsme si vyslechli, zástupci Evropského účetního dvora, eh, paní Sogeta, paní Konstanskan, eh, která je z Evropské investiční banky. Já jsem zpravodajka pro blending a také zastupuji občany, kteří eh, vlastně platí daně do Evropy a chtějí mít jasno ohledně toho, co se s těmi penězi děje, tak eh, tu zprávu považuji za velice zajímavou, za pozitivní, protože my tady hodně mluvíme o transparentnosti a je určitě dobré pro transparentnost, když se zveřejní toto téma které na první pohled vypadá dost eh, složitě a nesrozumitelně pro většinu poslanců. Možná proto je tady tak málo lidí, protože oni neúplně dobře chápou tento nástroj. A já si myslím, že všechno toto vysvětlení eh, přispěje k tomu, že ta, ten, ten blending bude možná něco hmatatelnějšího, abychom se Eh, o to potom mohli bavit. Já si myslím, že tento nástroj je velice pozitivní. Je to nástroj, který funguje i s určitými nedostatky, na které jste tady poukázali a eh, s těmi kritikami, které byly konstruktivní, ale je to tedy nástroj, který pozitivní je a funguje a um, jenom kvůli tomu, že třeba ta transparentnost není úplně vždycky dostatečná, že by to eh, měl být nástroj, eh, který není dobrý. Dovolte možná takovou drobnou kritiku, eh, ale i konstruktivní kritiku, možná ty lepší vazby na parlament by byly lepší protože někdy pořádáte třeba nějaká vysvětlení, nějaké akce, když my jsme ve Štrasburku, nemůžeme se zúčastnit a to je škoda, protože ta zapojení parlamentu je tady určitě důležité. Toto téma je docela citlivé pro veřejné mínění, jak jsme říkali, protože lidé chtějí vědět, jak se využívají peníze daňových poplatníků. A pro mě jsou důležité především dva aspekty. Jednak to je seriózní zhodnocení návrhů, které mají být financovány tímto nástrojem. Je třeba ověřovat eh, spolehlivost žadatele a kvalitu předloženého projektu. To eh, možná vypadá jako samozřejmost, ale přece jen bych to chtěla zdůraznit, protože je třeba, aby hodnocení návrhů se neomezovalo jenom na splnění nějakých byrokratických požadavků. Je třeba, aby to skutečně byla hodnocena účelnost toho projektu a e, ten dopad projektu by měl být pozitivní pro danou zemi a obyvatelstvo. Je třeba možné i zapojit občany e, do toho, jak vlastně ten nástroj bude využit a co je jeho cílem. Druhá věc, to je zaměření samotného nástroje. Aby tento nástroj měl skutečně sociální dopad, efektivní sociální dopad, je třeba eh, při využívání prostředků, aby část eh, grantu byla věnována i na zapojení eh, zástupců soukromého sociálního sektoru. To já považuji za důležité je třeba se zaměřit aby, na to, aby ten projekt eh, přispíval i těm, kteří mají na mysli vlastně veřejný blahobyt a je tedy třeba, aby ten sou, soukromý sektor se sociálními cíly také byl zapojen. Eh, pokud jde o tyto dva aspekty, myslím, že je ještě třeba Eh, zlepšit dokumentaci k předběžnému hodnocení a potom i k následnému sledování. Je třeba více se snažit maximalizovat potenciální přínos těchto projektů. V tomto smyslu považuji za nezbytné eh, využít i úlohy zastoupení Evropské unie, které působí v terénu a které dobře znají, eh, co ta země potřebuje. Nadále je prioritní kritérium stotožnění se s projektem, tak eh, aby skutečně tam došlo ke sdílení cílů. Nicméně znepokojuju mě a v této souvislosti mám mm, několik otázek v návaznosti na to, co jste říkali. Jedna otázka velice zřejmá při hodnocení toho, zda projekty skutečně přispívají k rozvoji, eh, jak to vlastně dělat, jak to vyhodnotit a jak zajistit, eh, abychom tím nezatěžovali zase příliš ty země, eh, třeba kde to riziko není příliš vysoké. Dále by mě zajímalo, jak vylepšit udržitelnost těchto projektů v dlouhodobém horizontu, protože někdy se tedy provedou projekty, ale potom není dobře naplánováno, jak to bude pokračovat dál. To znamená, ten projekt, který eh, při tom hodnocení vypadal pozitivně v tom dlouhodobém časovém horizontu, eh, nechci říci, že vlastně byl úplně opuštěn, ale Eh, není tam prostě naplánováno nějaká návaznost. Jak tedy třeba zajistit, aby ta technická pomoc, která se používá na začátku, eh, aby se nevynaložila třeba celá hned na začátku, ale aby se nechalo něco i na udržitelnost projektu, protože můžeme mít dobré úmysly, ale ty potom nevedou k něčemu. Dále, jak občanská společnost může být více zapojena do rozhodování o projektech nebo Evropský parlament A také eh, je třeba samozřejmě zdůrazňovat transparentnost. Několikrát eh, tady byla, byly zmíněny určité nejasnosti, nedostatek transparentnosti, to já považuji za znepokojivé. Potom jste říkali, že 15 projektu vlastně polovina eh, neprokázala přidanou hodnotu, což je docela závažné, to procento je vysoké. A eh, mě by eh, zajímalo, jaké z toho je, mm, si, si lze vzít po naučení. A nakonec rychlá otázka, jak myslíte, že veřejná zpráva a bezpečnost třeba v afrických zemích to ovlivňuje. Víme, že v Africe často je nedostatečná veřejná zpráva, jak eh, jí to má vliv na hodnocení projektů. A pak tady je ještě otázka viditelnosti, jak zlepšit eh, viditelnost eh, Evropské unie, kterou tolik potřebujeme, protože občané slyší o unii především negativní zprávy a tohle je určitě nástroj, jak zlepšit image EU v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám paní kolegyně Jiménez. A teď e, si vezmou slovo kolegové poslanci, každý pět minut, tak abychom mohli skončit včas. Pan Gerenc. Děkuji, pane předsedo. Já se teď cítím trochu nepříjemně v té diskusi. Vysvětlím proč. Obviněný e, vlastně e, komise, pokud je jí věnována vlastně kapitola na konci a já si říkám, zda tady řešíme skutečné příčiny těch nedostatků, o kterých hovořil pan Pixten. Tady teď nemluvím o vašich profesionálních zkušenostech a vaší odbornosti, ale vy říkáte, že jsou nedostatky v oblasti zprávy. Ale čemu lze přičítat tyto nedostatky v oblasti zprávy? Říkáte, že jsou nedostatky v oblasti vlastně návazného sledování. A to lze přičítat komu? A pak také říkáte, že ty projekty nejsou dostatečně viditelné. Dobře, ale tyto tři nedostatky nesouvisejí s tím, že prostě nemáme lidské zdroje pro takovéto operace. OECD neustále poukazuje jak na členské státy a na komisi v tom smyslu, že nemají dost, nevěnují dostatek lidských zdrojů na sledování eh, těchto projektů. Pokud tomu tak je, pak před námi stojí eh, pr- problém systémový. Buď tento požadavek eh, neustále formulovaný OECD je pravdivý a pak bychom se tady tím měli zabývat, A je to možná právě tedy jedna z příčin, proč ta zpráva je tak kritická vůči nedostatkům. A pak si tedy říkáme, zda komise nemá dostatek prostředků. A když nemá dostatek prostředků, můžeme využít nějaké subdodavatele. Ale pokud ti subdodavatele budou trpět stejnými omezeními jako komise, tak vlastně ten problém jenom přemístíme na jinou úroveň. My musíme řešit příčinu toho problému. A tady v Evropském parlamentu v tomto výboru Máme prostě systém, kterému se musíme podřídit a který nás zavtahuje do takového mainstreamu, který vlastně vyžaduje, abychom dělali stále více se stále omezenějšími prostředky. A to je nepřijatelné a je to možná jedna z polehčujících okolností, kterou je třeba komisi přiznat. Výkonné agentury, jak jsem byl informován, mají také nedostatek prostředků, protože se jim seškrtává rozpočet. Eh, přestože prostě oni musí vyplácet uh, mzdy. Ty výkonné agentury jsou zapojeny právě do toho blendingu, protože tam jsou často velice složité projekty, které vyžadují skutečné profesionály. A je to jako kdybychom se snažili prostě spořit na honorářích architektů, jak potom bude vypadat ten dům, který chceme postavit, když eh, dáme eh, architektovi jenom 5%, mohli bychom mu dát 10%, vždycky můžeme říkat, ano, ty honoráře už jsou tak veliké, ale určitě kvalita toho domu také trochu závisí na těch prostředcích, které věnujeme na toho architekta. Druhá věc. Myslím si, že v této oblasti oblasti eh, se jedná o oblast rizika. Jsme schopni vytvořit nějakou skutečnou eh, kulturu rizika, protože pokud eh, chceme získat i soukromé a zvláště veřejné financování a pokud to soukromé financování funguje jenom díky účasti veřejného sektoru, je to právě proto, že pro ten soukromý sektor je tady určitý, určité riziko, kdyby na svých bedrech nesl sám ten projekt. A ten veřejný sektor investor tedy se musí účastnit eh, právě na těch projektech, jejichž smyslem je omezování chudoby, protože můžeme mít velice hezké projekty v rozvojových zemích, ale pokud to nemá nějaký vliv na chudobu, tak eh, to možná nemá tolik eh, smysl. Pokud vzděláváte třeba lidi v nějaké oblasti, Eh, tak zase potřebujete více prostředků. A je tedy třeba také diskutovat o kritériích pro hodnocení, pro posuzování těch projektů. Tato kritéria by eh, měla být součástí projektu od samého počátku, od jeho koncepce. Chceme-li skutečně řešit ty nedostatky, na které jste poukázal ve své zprávě, tak je třeba eh, na to věnovat i dostatečné lidské zdroje, a do budoucna musíme také předem vést rozhovory se zodpovědnými pracovníky komise. V těch vztazích s evropskými institucemi už existují dlouhé tradice a pokud jde o e, komisi, vím, že tam jsou e, i Eh, angažované osoby. Měli jsme tady vlastně zprávu o programovacích nebo plánovacích kapacitách komise a ta zpráva potvrdila, že komise na to má schopnosti, má tam na to schopné lidi, eh, pokud jde o takovéto plánování. Nikdy jsem se nesetkal s úplně nějakým eh, nemožným nebo ubohým úředníkem komise. No, možná jednou, ale tam byly také určité polehčující okolnosti, ale obecně ti lidé v těch delegacích, těch zastoupeních jsou velice kvalitní. A podle mého hlediska, kdyby měli dostatek lidských zdrojů, tak by byli schopni zajistit, aby takovéto kritiky už nebyly do budoucna zapotřebí. Děkuji. A nyní velice rychle kolega Celer. Prosím, aby dodržel pět minut. Děkuji, pane předsedo. Já ten problém vidím jinde. My jsme doposud vlastně eh, neměli dočinění s projekty klasické pomoci, ale ty tři podporující banky, to znamená Evropská banka pro obnovu a rozvoj, KFV eh, z Německa anebo EIB podporují velké infrastrukturní projekty eh, v rozvojových zemích nebo v těch prahových zemích. A tak, jak jsem to vlastně pochopil i od zástupců banky, eh, Ti postupují podle bankovních kritérií a k tomu patří také porovnání rizika. Jestli tedy ty velké infrastrukturní projekty mají skutečně tu cenu, která by odpovídala penězům vloženým ze strany banky. To asi vlastně můžeme kolegům z bank eh, věřit, že takové hodnocení rizika se provádí. A myslím, že když evropské rozvojové eh, banky eh, investují a realizují takové infrastrukturní projekty v rozvojových zemích, že tedy to dělají řádně. Ale teď tady jde o propojení těchto prostředků z bank s prostředky komise, které se nepovažují za půjčky, ale spíš jaksi prostě takové spíše granty nebo příspěvky k těm banka, bankám. A já jsem vděčen účetnímu dvoru za to poukázání na ty slabiny. Podle mého by se měly používat prostředky komise na to, aby se dělalo přesně to, co vždycky žádáme v našich usneseních, že tedy investujeme do infrastrukturních projektů, že tyto investice podporujeme, aby, aby se zároveň bral eh, v úvahu eh, aspekt ekologický a sociální my v Německu v mezidobí se to tedy dělá tak, že už dlouhou řadu eh, let většinou všechno připravujeme déle, než se to potom eh, realizuje, takže se vlastně ehm, účastní občanská společnost, že se hodnotí sociální stránka i třeba stavebních projektů a tak dále. A to banka jako taková hodnotit nemůže, ale to by měla dělat komise. A teď to tady běží paralelně banka připraví nějaký velký infrastrukturní projekt, zafinancuje to ve spolupráci s firmami, které to potom na místě zrealizují a zároveň potom tam běží granty pomocí regionálních investičních facilit a ty peníze jdou příjemcům, anglicky beneficiaries, a my ale tyto příjemce neznáme, kteří tyto peníze pak dostanou do ruky nevím, jestli skutečně zajistí, aby ty infrastrukturní projekty, jestli se to ze strany občanské společnosti vlastně provádí tak, aby byly respektovány standardy, které my považujeme za důležité, třeba aspekt ekologický a také eh, možnost účasti místního obyvatelstva, to znamená sociální dopady a tak dále. Pak by to pro mě dávalo smysl, ale pak, když to funguje paralelně, že se tady prostě eh, tam na, na, nalíjí peníze a těch peníze, peněz je hodně, jak jsem slyšel eh, z účetního dvora, vlastně 1,3 miliardy eh, euro, které se vydaly na tyto investičních facilit a probíhá to všechno bez propojení a bez koordinace obou dvou těchto úsilí, tak bychom stáli před problémem a pak bychom se tedy tomu museli pečlivě věnovat zkontrolovat to, jak ze strany komise, ale měli bychom žádat i od bank, aby lépe spolupracovali s komisí. Děkuji. Teď dám slovo zástupci komise. Pan Ridolfi, prosím. Merci, monsieur le président. Uh, thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. E, možná, že to není už takový rituál přímo, ale eh, že jak si ten obžalovaný, tedy komise vždycky hovoří na konci. Eh, já mám dnes tu čest hovořit poslední, nikoli hned po účetním dvoru. Nejprve bych chtěl účetnímu dvoru ovšem poděkovat, protože Rozhodně jsme každičké slovo ocenili, které bylo v té zprávě a my to teď internalizujeme, všechna ta doporučení. A vlastně jsme začali ještě dřív, než eh, účetní dvůr svoji zprávu dokončil. Tedy pro informaci vás všech chci říci, že eh, tato zpráva vychází z 30 projektů. To je skoro úplně prvních 30 projektů z roku 2008-2009, když jsme začali s tou kombinací. My jsme začali 2007 s ITF a e, e, s, s investiční facilitou pro sousední země o rok později. Čili tady pochopitelně jsou určité problémy Rusko. Určitě se dá udělat více, ale e, od té doby, od, za toho půl roku, co jste to dokončili, to, Tehdy to bylo dokončeno k projektům, které začaly ještě před pěti, šesti či sedmi lety předtím. A proto my samozřejmě oceňujeme a nepopíráme to, jak je vylíčena skutečnost té zprávě, ale ta skutečnost dnes vypadá jinak. Eh, vážení pane předsedo, vážení členové eh, parlamentu, eh, vážení zástupce účetního dvora, dovolte mi, abych Eh, probral několik takových těch obav, které tam byly vyjádřeny a které jsou i naše. Chtěl bych ještě připomenout, že tato zpráva se diskutovala několika, několikrát v kontextu tohoto výboru, bylo to v, list, v lednu, bylo to v únoru, takže už máme za sebou řadu diskusí, v některých jsem se já sám také zúčastnil. Pak je tady byla, myslím, pan Kimenes eh, a další zmiňovali, že bychom měli jaksi sledovat to, k čemu se hlásí jako k svému a jaká mají priority naš, eh, partnerské země. To jsme také přesně loni udělali eh, v tom cvičení programování eh, v perspektivě 2014-2020. Řekli jsme, tak tohle to je taková regionální struktura a tady nám říkají, že mají partnerské partnerské země z těchto regionů, že tady mají priority. Samozřejmě, aby se dalo eh, kombinovat ty granty a půjčky, musí být splněna určitá kritéria, která vyžadují banky, jinak nebudou investovat. Ale na to my nakládáme ještě eh, svoji politiku, svoje kritéria soudržnosti, sociální, environmentální, těm kritériím, které nepochybně vláda Barka musí být, jinak by to nebyla kombinovaná operace, byl by to jenom grant. To byla chyba, kterou jsme udělali před několika lety, že jsme někdy věnovali pouze grant, a přičemž to byla třeba e, zařízení na výrobu elektřiny, elektřiny a vlastně ale tím se trošku ty grantové peníze promrhaly. A teď už ale e, se spojujeme s brankami a pomáháme, budeme, a, nebo prostě, ale záleží na tom, jestli taková vodní elektrárna bude vyhovovat také um, sociálním a environmentálním standardům. A nebo jestliže se jedná o zařízení na distribuci elektřiny. Dejme tomu, um, má se to e, týkat projektu v Ugandě, Ugandě, v Kampale, což je hlavní město Ugandy, já to tam dobře znám, já jsem tam býval vyslancem. Řekneme, nebudeme tam s tím jít do toho uh, slamu, kde žije 500 lidí, protože tam se to ekonomicky nevyplácí. Ale pak my to skombinujeme a řekneme ne, distribuce elektřiny musí být i tam. Pak už se jedná i o systémy, solidarity. Není to perfektní, ale my tlačíme tímto směrem. Čili my vyzýváme potom banky, aby eh, neuvažovali jenom o tom, co je komerční eh, vhodné, ale co je dobré pro rozvoj a co se časem eh, díky nasazení lidí stane už komerčním. Čili to je důležité. V programování hovoříme o strategické diskusi, o kombinování, kdy přihlížíme k prioritám zemí. Já jsem vedl ITF práce během posledního půldra roku a můžete se zeptat kolegy z Evropské investiční banky. Oni měli trochu na mě vztah, když, já, když se odmítal některé projekty, protože nesplnili cíle zmírňování chudoby. Trochu, ale ne dost. A, čili my jsme řekli ne, Toto je sice velice dobrý projekt eh, technologicky, to znamená určité inovace, má to se dělat s mm, bojem proti klimatickým změnám, ale neřeší chudobu, proto se to stahlo, ale to se netýkalo jenom ERB, eh, e eh, eh, banky pro rozvoj nebo Evropské investiční banky. Co je pěkné na kombinování, že spolupracujeme s různými partnery, vidíme různé praktiky, různé přístupy, různou hodnotu za, za, za vydané peníze. Čili dejme tomu, můžeme požádat někoho, aby udělal určitou část projektu jako Agence France, protože my chceme prostě dostat to, co je nejlepšího na bankovních praktikách. To je důležité. Ale ano, my si zajisté uvědomujeme, že některé z těchto projektů, eh, tam jsme nebyli schopni prokázat jejich hodnotu, jak jste správně řekli. Ale eh, pokud jde o e, e, poznámky paní, mé přítelkyně tady paní z Concordu. Říkáte, že musíme více pomáhat e, rozvoji vzdělání. Ehm, nemají se dávat granty jenom do pozemní komunikací a energetiky. Pak budeme mít zase také více peněz do, pro sociální služby, kde právě e, je kombinování těžší. Ale my si potom tady uvolňujeme trošku prostor, aby bylo možné udělat to co je nejlepší, abychom řešili zranitelnosti v sociální situaci. Když se staví silnice, tak samozřejmě má, se tady očekává komerční výhoda, nebo když se staví elektrárna, ale jdeme teď je také do zemědělství. Musíme samozřejmě respektovat doporučení tak aby nedocházelo k krádežím, vlastně zabírání půdy. Proto my stanovíme celou řadu kritérií, která někdy dost vadí našim přátelům z bank, ale to je podstata našeho vztahu. A já vidím, že byste mě nejradši vzal kladívkem po hlavě, ale protože já jsem tady jakoby obviněný, já jsem velice ochoten uh, intenzifikovat tento dialog, protože my už jsme zahájili takový dialog před nějakou dobou a dělali jsme to i na úrovni delegace. Já jsem byl ambasadorem za Evropskou unii a byl jsem moc klamán, když jsem dostal dopis, kde mi říkali, víte, nějaká banka navrhuje takové takové kombinování. A já jsem říkal, ne, nejprve to musím vidět já se svými kolegy, s ostatními ambasadory Evropské unie. Musíme se sejít a domluvit se, co si o tom projektu myslíme. A pak jsme dostali eh, dopis eh, ministerstva financí, týkalo se to dluhu. Nechceme samozřejmě, aby takovéto kombinování bylo břemenem pro země, aby to zvyšovalo zadluženost, čili my se zabýváme i makroekonomickou situací. Často chceme, aby vlastně banky dělaly po, po, eh, po, po, pod rozvahové eh, půjčky, aby nebyly nutné, nuceny i státní záruky. Pokud jde o úrokové sazby, vemte například Burundi. To je země ve velmi obtížné situaci. Dovedeme si představit, že těžko budou platit eh, úrokovou sazbu 3-4%, když se jedná o projekt eh, do infrastruktury. Čili chceme trochu pomoci, ale eh, pomoc nepůjde na účet banky, ale daňových poplatníků v Burundi. Proto my více než kdy jindy si myslíme, že kombinování je velice um, relevantní. Pojedeme do eh, Addis Abeby, bude to konference o rozvoji. A jedná se o to, zda členské státy tu rozvojovou pomoc zvýšily. My se snažíme na to tlačit. Ale jde o to, že Chceme také ukázat, že jsme schopni prostřednictvím kombinování podporovat rozvoj. Takové kombinování, které by bylo férové a transparentní. A nakonec ještě my plně respektujeme a budeme každičké doporučení doporučovat, dodržovat spolu s členskými státy a spolu na, na základě té naší platformě. Samozřejmě finančními institucemi a s Evropským parlamentem. A já jsem pochopitelně k dispozici, pokud budete mít nějaké technické nebo politické otázky na moji adresu. Děkuji. Merci, Děkuji vám, pane řediteli, děkuji za vystoupení. Myslím, že to trošku eh, zareagovalo na očekávání poslanců, takže děkuji vám za to. Pro experty, já bych vás požádal o velice stručnou reakci, protože už překračujeme časový limit a ještě dám slovo kolegyni Jiménez na uzavření, takže prosím. Slibuji, pane předsedo, že budu velmi, velmi stručný. I might have created the... Možná jsem vzbudil dojem, že toto je nějak negativní zpráva a my většinou uh, prezentujeme uh, eh, zpráv v určitém tvaru. Pakliže si myslíte, že tato zpráva je negativní, tak jste ještě nic neviděli. Toto je dobré. Bylo to vytvořeno nově v roce 2007 a my jsme to analyzovali eh, vlastně od těch počátečního kroku, takže nechválíme tolik, ale naším úkolem je pomoci parlamentu, komisi, radě a ukázat všude, kde jsou problémy. To tedy uděláme. V té první zprávě jsme analyzovali dvakrát 15 projektů, 30 nejdůležitějších projektů s nejdůležitějšími facilitami a bod po bodu velice podrobně jsme to hodnocení provedli, takže obecně ta zpráva vůbec není negativní a dohání komise eh, své chyby, ano, dohání, učí se, ano, učí, mají kvalitní lidi, samozřejmě mají velmi kvalitní lidi a je to dobře, možná jich není dost, ale to závisí na rozpočtu. A tady máte před sebou lidi, kteří rozhodují o rozpočtu. Takže zůstává říct, že komise musí být schopná prokázat, že byla přidaná hodnota a zpravodaj eh, poukázal na důležitý aspekt trž, udržitelnost a tím se musí zabývat i komise. Tolik ode mě. Děkuji. Já vám dám každé minutu, protože jinak už bychom to nestihli. Yes, well, just... Děkuji. Jenom v reakci na tu otázku na ODA, uvolnění ODA na investování do sociálních odvětví. Mám určité pochybnosti. A otázka latinské eh, Ameriky, středně příjmové země Latinské Ameriky. EU eh, e se rozhodla, že vypustí vlastně tyto země, že už jsou podle vás Eh, dostatečně bohaté eh, na to, aby se postarali o své obyvatelstvo. Víme, že nerovnost je tam vysoká, ale investiční facilita pro Latinskou Ameriku ještě eh, existuje, takže ODA se ještě využívá pro podporu investic v Latinské Americe a divíme se, že vlastně tyto stabilní a jakoby bohaté země nejsou schopny přilákat dostatek investic pro ODA. Eh, děkuji. Já chci jen zdůraznit, že přidaná hodnota projektu je zcela klíčovou pro Evropskou investiční banku a my hodnotíme ty projekty vlastně od počátku. Máme rámec pro eh, měření výsledků pomocí klíčových ukazatelů, ale potom také sledujeme eh, během celého cyklu realizace ty projekty. Ty projekty musí být udržitelné. EIB poskytuje úvěry hlavně do infrastrukturních projektů na nějakých 20 i více let, takže chceme zajistit, aby šlo o skutečně správné a udržitelné projekty. Dialog s partnerskými zeměmi je klíčový. Nikdy bychom nezafinancovali projekt, který by nebyl odsouhlasen partnerskými zeměmi a nebo ostatními e, orgány. A i naše spolupráce s komisí je důležitá. Proto také stále více se setkáváme s, komis, s komisí v delegacích EU. A závěrem e, ještě jednou děkuji za pozvání sem a budeme k vám, e, vám k dispozici i pro další následné debaty, možná i během další zprávy o měření. Děkuji. Děkuji. Nyní kolegyně Jiménez, která diskusi uzavře také. Minutku, prosím. Děkuji mnohokrát. Chci samozřejmě poděkovat i vám všem, také panu Gandolfimu za jeho slova. Je jasné, že je to nástroj, který je užitečný. Tam ty naše kritiky eh, neznamenají, že ten instrument by nebyl pozitivní, to je chci říct jasně. On vlastně dává dohromady ty finanční možnosti, je to důležité i pro malé a střední podniky nebo pro podniky, které dostávají mikrouvěry a musí dávat různé záruky bankám, protože Eh, jinak by ty úvěry nedostaly. Je třeba zajistit, aby tady bylo více záruk, záruk pro členské státy a pro občany. A právě to musíme zdůraznit, jak jsem říkala, více viditelnosti, více transparentnosti a více efektivity a udržitelnosti projektu. Děkuji. Děkuji paní kolegyně za to, že jste to vzala stručně a děkuji také našim expertům. Ta diskuse byla velice zajímavá. Děkuji, že jste přišli a než se rozloučíme, kolegové, ještě vám oznamuji, že se znovu sejdeme odpoledne, ale v jiném sále ASP 5G2. ASP 5G2. Zítra budeme v sále PHS 5B001. Tam budeme tedy diskutovat a ještě to večer pak připomenu. Děkuji a dobrou chuť k obědu.